Right, good morning, everybody. Dobré ráno. Záujeme pozdě a přesto zde nejsou všichni. Další bod na pořadu jednání je projednání pozměňovacích návrhů u dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí pro hospodářské oživení. Máme 162 pozměňovacích návrhů a já předám slovo zpravodaji panu Hoang Gokovi. Děkuji, paní předsedkyně. Chci nejdříve poděkovat stínovým zpravodajům za příspěvky. Mám 162 pozměňovacích návrhů. Všechny jsou velmi zajímavé a konstruktivní, protože se vede velmi zajímavá rozprava, která dnes znepokojuje jak ekonomy, tak členy našeho výboru. Chci také potrhnout, že zpráva a diskuse, kterou zahájím se stínovými zpravodaji, by měly probíhat v duchu kompromisu. V takovém duchu také byla celá zpráva připravena. V kontextu, který je zvláštní, my jsme o tom mluvili včera večer s prezidentem Centrální banky a s předsedou euroskupiny. A myslím, že v tomto sále nám jde všem o to, abychom eh, dospěli k závěru, pokud je o tento kompromis v zájmu Evropy a v zájmu evropských národů, které trpí krizí. Měli bychom se snažit udělat maximum, aby evropské instituce nalezly prostředky pro opatření oživení pro udržení evropského sociálního modelu. A proto, aby, finanč, aby veřejné finance byly dlouhodobě udržitelné, tedy podpořit oživení, udržet sociální model a udržet veřejné finance. A tyto zásady by nás měly vést v našich jednáních o kompromisních pozměňovacích návrzích. Nebudeme zabíhat do podrobností, protože se ve středu teprve sejdeme se stínovými zpravodaji, ale aby byl výbor informován, domnívám se, že je možný kompromis okolo čtyř základních bodů. Za prvé, zdá se, že veškeré pozměňovací návrhy jsou v souladu s myšlenkou, že makroekonomické politiky by měly být proticyklické. To jest, že pokud bude ekonomické oživení, bude třeba, aby přebytky primárního rozpočtu byly určeny na oddlužení a na tom se asi všichni shodneme. A proticyklická politika také znamená, že když ekonomika neprochází oživením, je třeba, aby každý členský stát v souladu s vlastními specifickými rysy měl dostatečný manévrovací prostor, aby zahájil podpůrná opatření. Proticyklická politika má dvě části. Jednu část v období rovnováhy, plné zaměstnanosti a oživené ekonomiky a druhou část zaměřenou na oživení, kdy výrobní kapacity by nebyly dostatečně využity. Druhý předmět schody, kde vidím možnou konvergenci se týká hodnocení fiskálních výdajů. Po přečtení řady pozměňovacích návrhů, pokud se dokážeme shodnout na tom, že v období nedostatečné zaměstnanosti bude třeba oživit ekonomiku, je také pravda, že vyhodnocení opatření na oživení je důležité. Já nejsem zastáncem neefektivních výdajů, zdaleka ne. A s řadou kolegů se domnívám, že je možné hodnotit efektivitu veřejných výdajů. Myslím si, že veškeré výdaje, které byly využity při krizi, nebyly efektivně využity a měli bychom se pustit do příslušných studií o dopadu. Třetí předmět schody, který je možný, podle mého soudu, se týká definování toho, co by, jak by měla vypadat oživená ekonomika. Když se díváme do ekonomické literatury, tak taková ekonomika je ekonomika, kde výrobní kapacity jsou plně využity. Což ve skutečnosti pragmaticky to znamená, že výrobní kapacity jsou využity tak na 85 A dnes eh, se pohybujeme na 70-80 přes eh, znaky oživení. A nad rámec sporu o možné úrovni růstu, myslím, že zásadní věc, na které bychom se mohli shodnout, je, že dokud výrobní kapacity nebudou dostatečně využity, bude asi třeba aktivizovat eh, část určenou na oživení proticyklických opatření. A až bude ekonomika rozběhnutá, tak potom je samozřejmě třeba přebytky primárního rozpočtu aplikovat pro oddlužení. Konečně poslední bod bych chtěl zmínit v této zprávě a zde je možná schoda, ale asi bude obtížnější. Týká se to rozpravy o kritériích. Zdalo se mi nezbytné pomoci komisi a jasně pro finanční trhy, které spekulují proti státním dluhům, jak vypadají tedy udržitelné veřejné finance. A v ekonomické literatuře můžeme hledat, ale odborníci nikdy nezvýraznili kritéria udržitelnosti veřejných financí. Takové kritérium v ekonomické teorii prostě neexistuje. A tedy pro nás bude výzvou něco takového definovat v kontextu, kdy se můžeme shodnout na politické nezbytnosti proti cykličnosti politiky a bude nutné tedy obohatit pouhá kritéria paktu stability o kritéria další. A to je důvod, proč jsem navrhoval udržitelné veřejné finance dlouhodobě, a to zdůrazňuji, a kritérium strukturálního deficitu pro doplnění rozpočtového deficitu a také strukturální míru zadlužení, abychom doplnili kritérium zadlužení prosté. Tedy to se mi jeví logické z hlediska makroekonomického přístupu, který by mohl být kvalifikován jako syntetický. A věřím vřele, že diskuse se povede okolo těchto čtyř bodů. A potom v pozměňovacích návrzích jsou již problematičtější záležitosti, ale okolo těchto čtyř bodů by mohla být diskuse konstruktivní. Děkuji vám za pozornost. Thank you. Děkuji vám. A Guna Okmark má slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně, a děkuji zpravodaji. a samozřejmě, že se těším eh, na práci na kompromisech, ale chtěl bych zdůraznit, že kompromisy eh, eh, musí spočívat eh, na celé řadě pozměňovacích návrhů pocházejících od EPP a liberálu, protože máme různé názory na celou řadu věcí a doufám, že zpravodaj projeví tuto odpovědnost a postará se o to, abychom měli dobrý výstup z tohoto výboru. Já se domnívám, že k tomu musíme přistupovat seriózně, tak jak nyní, protože nyní vlastně definujeme příležitosti pro Evropu a pro její vůdcovství v této oblasti v nadcházejících desetiletích. V, před rokem jsme diskutovali o tom, jak čelit krizi a tehdy drtivá většina parlamentu hlasovala pro jasnou logickou strategii exitní nebo exitu a pro určitou kontrolu nad eh, veřejnými financi, financemi i během krize. Alternativy, alternativa byla čelit eh, krizi ještě většími výdaji, ale dnes vidíme výsledek mm, téhož, protože ty členské státy, které mm, uplatnili tu druhou alternativu, eh, skutečně stojí před velkými problémy. Velkými problémy ehm, pro sociální stát, pro jeho podstatu. Když jsme se zde ve výboru sešli s řeckým premiérem, tak jsme zaznamenali, jaké jsou výsledky, jestliže neudržujete veřejné finance eh, pod kontrolou. Ale také dobře víme, že jiné členské státy mají též obrovské problémy s deficitem. A nesmíme tady chybovat, protože neexistuje větší hrozba než eh, výdaje na zaopatřovací stát a ztráta pracovních míst, když deficit a státní dluh stoupají. Protože jestliže státní zadluženost stoupá, tak eh, samozřejmě stoupají i náklady úrokových sazeb a jiné investice a jiné náklady. A domnívám se, že naší odpovědností je zajistit abychom z těchto problémů, z těchto deficitů vybředli co nejdříve. A to, co dělá jeden členský stát v tomto ohledu, dopadne na nás na všechny a vidíme to během nebo v rámci diskusí o řecké ekonomice, která skutečně ovlivňuje eh, zotavování, oživování Evropy jako takové a tentýž problém se vztahuje na celou řadu jiných členských států. Já mám za to, že je dobře, že zpravodaj se odvolává na literaturu, ale chtěl bych mu připomenout, že jestliže máme vedle sebe dvě hospodářství, dva systémy ekonomik, tak eh, asi eh, bude eh, ve stejné místnosti na ně, budou tři různé názory na ně. Já samozřejmě rád slyším odkazy na pana Keynese, ale Myslím, že je velmi obtížné v této situaci zvyšovat eh, veřejné výdaje. A ve světě pana Keynese bylo tež snadné je redukovat, ale v podstatě to nebylo až tak snadné. A to se ukázalo zejména v 70. letech, kdy evropská ekonomika čelila obrovským problémům. Eh, já se těším na eh, kompromisy ale také se těším na to, že budeme postupovat na základě kritérií, která již existují. My nemusíme definovat nová kritéria. Ta kritéria paktu stability a růstu již existují. A také jsme se poučili z této krize v tom smyslu, že jednou z velkých chyb, které jsme se dopustili, bylo to, že jsme nerespektovali kritéria eh, paktu růstu a stability ty, což vedlo k tomu, že celá řada členských států s, těch, s těmi nejlepšími ekonomickými sy, eh, systémy na špičce Evropy vykazují velké deficity a nejsou schopni kontrolovat své veřejné finance právě v době e, vrcholící krize. Já se domnívám, že nyní musíme zajistit, aby v Evropské unii neexistovaly členské státy, kde náklady státních dluhů vytěsňují eh, výdaje na sociální oblast, to znamená sociální dávky, jednotlivé sociální modely, zdravotní eh, pojištění a tak dále a také, které nebudou vytěsňovat prostor investování, investiční činnosti do eh, nových pracovních sil a výzkumu vývoje. Musím říci, že mm, zpravodaj tady předložil svůj pohled na věc. Ale skutečně se musíme snažit, aby náklady na úrokové sazby nevytěsnily náklady na sociální eh, potřeby a doufám také, že východiskem bude řada pozměňovacích návrhů předložených EPP a liberály a samozřejmě hledím vstříc diskusi o kompromisech na tomto základě. Ale chtěl bych požádat zpravodaje, aby dohlédl na to, abychom získali jasný pohled na to, jak co nejlépe snížit deficity a získat kontrolu nad eh, výdají. Těším se na tuto diskusi, která proběhne zítra a těším se na to proto, že pak budeme moci diskutovat jak o odborné literatuře, tak o jednotlivých eh, odborných názorech, které eh, mají členové tohoto výboru. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Karl Heglund. Děkuji, paní předsedkyně. Vystoupím švédsky, když dovolíte. Úvodem bych také chtěl poděkovat zpravodaji za zprávu. A je evidentní, že sdílíme jeho obavy, co se týče stavu veřejných financí. A je také zřejmé, že v řadě ohledů se můžeme shodnout na cílech řečník, který hovořil přede mnou, hovořil o odborné literatuře, o akademických pohledech, ale třeba dbát reality, abychom tomuto problému čelili. Liberální skupina předložila několik pozměňovacích návrhů a jsme znepokojeni veřejnými výdaji Je evidentní, že je třeba vybřednout z této krize a je třeba překonat. A je třeba dbát také současných veřejných videů. Pokud budeme pokračovat eh, současnou cestou, tak eh, veřejný dluh může eh, dosáhnout extrémně vysokých částek. A to by ve skutečnosti oslabilo společnost, uslabilo by to sociální výdaje. Domnívám se tedy, že třeba poskytnout některá zlepšení této zprávě. Zpráva představuje dobrý základ pro rozpravu a nám to umožní jednat, ale jak uvedl Gunnar Heckmark, několik pozměňovacích návrhů EPP a ALDE bude třeba brát v úvahu. V této práci je důležité dbát eh, demografické struktury Evropy, což je obrovská výzva. K tomu se připojuje skutečnost, že naše ekonomika dospěla do velmi obtížné fáze a potřebujeme důrazná opatření. To se týká Řecka, tam je třeba velmi odvážných řešení a musíme zamezit tomu, aby další země se nedostaly do stejné situace jako Řecko. Všude musíme uplatňovat odvážná opatření. Neměli bychom se držet příkladu toho nejslabšího, ale spíše se řídit podle nejsilnějších, aby se tato nemoc nerozšířila po celé Evropě. Pokud jde o ukazatele kritéria, která umožní zjistit, zda ekonomika je životaschopná a vyvážená. Osobně se domnívám, že to není problém. Myslím, že je jasně vidět, když se ekonomice nedaří a když se jí daří. A víme, jaka, jaké ukazatele existují, protože ta kritéria jsou již známa. Domnívám se, že pakt stability a růstu je paktem, který byl předmětem dohody a měli bychom se toho držet. Na tom jsme se dohodli a na tomto základě bychom měli začít pracovat. Závěrem bych chtěl pohovořit o strategii 2020. Je zřejmé, že strategie 2020 je dobrým nástrojem, který nám umožní opět nastartovat ekonomiku, aby byla života schopná, ale je třeba konkrétních opatření a ta konkrétní opatření k tomu eh, musíme mít odvahu, je, musíme mít odvahu je přijmout, abychom dospěli k eh, výstupní strategii, která bude odpovídající a Gunnar Hökmark eh, zmínil ta opatření. Očekávám konstruktivní rozpravu se spravodajem na zá... od zítřka a jsem si jist, že dospějeme k pozitivním řešením, která nám umožní mít zprávu, díky které se nám podaří překonat současnou velmi citlivou situaci. Děkuji. Děkuji vám. Sven Giegelt má slovo. My jsme nepředložili pozměňovací návrhy, protože eh, jsme přetíženi jednotlivými procesy, ale chtěl bych učinit jednu poznámku. Eh, když tady ve výboru diskutujeme o veřejnými výdaji, tak eh, máme co dočinění s velmi zajímavou eh, situací. Na jedné straně jednotlivci a kluby říkají, že to je obecný problém, že veřejné eh, zadlužení je příliš vysoké a uvádějí i důvody. Proč tomu tak je na straně druhé? Spravodaj tvrdí, že si na to stěžujeme, ale nepředkládáme racionální kritéria. Jaká je teda ta správná míra zadluženosti? A říkal také, že neexistují objektivní kritéria pro toto. Já bych řekl, že to asi stěží nalezneme v makroekonomické odborné literatuře, ale naši debatu ovlivnila odborná diskuse a literatura o účetních standardech a účetnictví například ta německá, ta se nezaměřuje pouze na míru veřejného zadlužení nebo deficitu, ale také, jak se s tím naložilo, jestli to bylo investováno nebo vydáváno na běžné potřeby. A je stěžejní hlediska předložených argumentů, co se teda s těmi penězi stalo. A jestliže máme nízkou míru investiční činnosti a stále ještě přetrvává deficit, tak skutečně máme velký problém. A bohužel v takovémto světě dnes žijeme. Proto se domnívám, že existují objektivní kritéria, proč máme problém s, se zadlužeností a deficity. Na straně druhé bych řekl, že alespoň pozměňovací návrh číslo 67, jestli si ho pročítáte v německém jazyce, je to myslím váš, tak ten zní dost komicky. Hovoří se tam o tom, že potřebujeme alternativy a řešení, abychom zvýšili um, um, vlastně porodnost, ale um, má to svou logiku, ale zní to trochu komicky. Myslím, že ta formulace by měla být upravená, alespoň v tom překladu. Děkuji. <coughs> okay, uh, thank you. Uh... Děkuji. Sari Asaya.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 souhlasím s tím, co uvedli o strukturálních deficitech v řadě členských států a v jejich veřejných financích. Dopady demografie a stárnutí populace jsou pěti až dvaceti násobné oproti ekonomické krizi. Podle finského ministerstva financí existuje řada možností, jak řešit eh, finský deficit ve výši 5,5 zvýšit produktivitu veřejných služeb. Další možnost by byla aby lidé v důchodovém věku tedy aby byla, aby byla eh, doba odchodu do důchodu prodloužena o tři roky a nikoli o dva. Kromě toho, kdyby se zvýšila porodnost 1,8 dětí na jednu finskou ženu na 2,3 děti, tak by to dlouhodobě mělo pozitivní dopad. Eh, dlouhodobě přistěhovalectví je dalším faktorem, který může vést k eh, nárůstu HDP. Jsem tudíž přesvědčena, že strukturální potíže ve veřejných financích musí být více zdůrazňovány v této zprávě. Nestačí říci, že větším zadlužením budeme řešit dlouhodobé otázky. Thank you. Děkuji vám a Pervanš Perez má slovo. Eh, děkuji. Já v této fázi a ve chvíli, kdy kompromisní návrhy jsou zpracovávány, pokud se tu objevuje tedy dobrá vůle, v zásadě bych chtěl učinit dvě poznámky. První je, že pokud jde o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí, je tu v Evropské unii jedna výzva. Měli bychom se poučit z našich zkušeností. A v této krizi jsme bylo slyšet všechno a pravý, a pra, pravý opak vyřčeného. Vzdalo se nejdříve, že naše státy nevstoupí do krize, pak se to zkomplikovalo. Tedy to, co nám posloužilo jako takový bezpečnostní polštář a to, že není potřeba velké oživovací strategie ve chvíli, kdy američané a číňané něco takového podnikli, je efektivita a síla to, čemu říkáme automatické stabilizační faktory a to jsou naše prvky systému sociální ochrany, zdravotnictví a podobně. A v některých pozměňovacích návrzích vidím, že hrozí, že tento mechanismus eh, bude oslaben. A není tu nabídka náhrady, protože eh, zdravé veřejné finance sami o sobě nevytvářejí pozitivní posun ku předu a nezajistí konkurenceschopnost v, a místo v mezinárodní soutěži. Tedy věřím, že některé návrhy z výboru pro zaměstnanost budou převzaty. To je tedy moje první připomínka. Každý návrh, který ve jménu velmi disciplinovaného pohledu na veřejné finance by spočíval v eh, demontáži sociálního systému, který se osvědčil v krizi, to by se mi javilo jako velmi nebezpečné z hlediska udržitelnosti financí dlouhodobě. A pokud jde o diskusi o paktu stability, já vidím, že ta debata je vlastně všude přítomná. Musíme o tom hovořit v klidu, a s dobrým rozmyslem. Vzpomín, vzpomeňme si na naši zkušenost. Pakt stability, připomeňme si to, byl upraven v roce 2005 a byly zavedeny dvě zásadní reformy. Za prvé, preventivní část paktu a druhá reforma započtení kritéria dluhu významnějším způsobem oproti deficitům. Dnes, a nikdo nespochybnil tuto revizi paktu, všichni z toho měli radost a myslím, že příslušný komisař byl velmi angažovaným komisařem, co se týče aplikace revidovaného paktu stability. A přesto problémy, které dnes zaznamenáváme, jsou vlastně kritickými body, které již byly zmíněny při revizi paktu stability. Takže se na to musíme podívat přímo. Členské státy, které mají hlavní pravomoci v oblasti ekonomické politiky a represivní charakter z tohoto hlediska prostě nefunguje. Je tu určitá zdrženlivost členských států využívat tento represivní charakter, protože je obtížné vynadat zemi, členskému státu. A trhy většinou signalizují tyto skutečnosti velmi pozdě. A přitom naše příslušnost k eurozóně že, znamená, že tvrdost trhu dopadá pozdě na jednotlivé země. A myslím si, že autoři Maastrichtské smlouvy naprosto podcenili tuto skutečnost a byli velmi naivní, pokud jde o možný návrat těchto zvrácených účinků trhu. Musíme si tedy klást otázku, jaký nástroj potřebujeme, aby to fungovalo. A já skutečně toužím po této diskusi se všemi a myslím, že bilance paktu nám neumožňuje tvrdit, že to je správná metoda musíme trvat na cíli udržitelnosti veřejných financí a musíme dbát toho, co je to státní deficit. Toho se nikdo nemůže vzdát, souhlasím, ale mít eh, inteligentní strategii založenou na spolupráci, aby na tom byli dobře všichni, to není jediné využití paktu v brutální podobě, jak by to někteří chtěli využívat. Máme tu metodický problém, protože represe není dostatečně motivující. Státy by měly mít chuť se podílet na něčem evropském. Já se omlouvám, trošku jsem se dostala nad rámec problematiky zprávy, o které hovoříme, ale myslím, že to také určuje jednotlivá stanoviska, pokud je o pakt stability a to je věc, kterou jsem zde chtěla zmínit v této rozpravě. Uh, Děkuji a pan Fair. Paní předsedkyně, já bych nejprve chtěl poblahopřát zpravodaji za práci, kterou skutečnil. Protože tato zpráva je dobrým základem pro politickou diskusi. Já jako poslanec za PP souhlasím s tvrzeními ze strany zpravodaje, lépe řečeno od pana Otmara. A řekl bych, že bychom měli vyslovit politická tvrzení. Ta ekonomická jsou důležitá, ale například, pokud se podíváme na pakt stability a růstu, musíme uskutečnit analýzu obou částí. My jsme znepokojeni stabilitou, což je přirozené, ale neměli bychom kvůli tomu zapomínat na růst, protože je také potřebný pro hospodářství. A pokud o jeho uplatnění jako příklad vám mohu dát můj stát Portugalsko, kde se hodně dlouho diskutovalo o deficitu a zapomnělo se na otázku veřejného zadlužení a výsledky jsou dnes velmi znepokojivé. Na úrovni míry sazeb a budoucích daní, protože někdo bude muset zaplatit toto zadlužování. A pokud je důležité, na co jdou peníze e, z dluhu, musíme se také podívat, jak funguje Evropský sociální fond. Musíme zanalizovat, jaké funkce musí státy plnit nebo neplnit. Zaměřit se na účinnost, s jakou se těchto fondů využívá. A musíme si znovu vybrat politická řešení protože je to problém, který se týká eh, sociálního zabezpečení, dále demografický problém. A v tomto okamžiku je demografická situace v Evropě velmi znepokojivá, musíme ji změnit. Proto jsem předložil několik pozměňovacích návrhů v tomto směru. Musíme také pochopit, jaké jsou osvědčené postupy pro kontrolu eh, veřejného eh, dluhu a příliš velkého veřejného dluhu a aplikovat to na všechny členské státy. Musíme provést analýzu toho, co bylo doposud učiněno. Pokud jde o strategie, jak se ze situace dostat, já si myslím, že bychom neměli uh, překračovat eh, oprávněnou míru pro státy. Když hovoříme o ukazatele pro obnovené hospodářství, myslím si, že zde bychom měli mít kritéria pro flexibilitu. Situace je v každém státě různá a nemůžeme nebýt pružní, když zde hovoříme o tom, jak skoncovat s krizí. A občas eh, se také zapomíná na daňovou politiku. Často hovoříme o konkurenceschopnosti naší fiskální politiky mezi různými státy, ale také si musíme tuto konkurenceschopnost uvědomovat v souvislosti se státy mimo Evropskou unii. Musíme vytvořit podmínky, aby zde bylo skutečné oživení a skutečný růst evropského hospodářství. Já si proto myslím, že budoucnost spočívá na solidaritě, stabil, stabilitě a růstu. Děkuji. Thank you, Mr. Bullman. Děkuji, pan Bulman. Děkuji, paní předsedkyně. Z mého pohledu snad jakási atmosférická poznámka k přístupu k makroekonomickým zprávám. Já eh, mám privilegium a eh, čest být členem tohoto výboru již od roku 99, to je samozřejmě dlouhá řádka let a proto vím, že v tomto výboru je to horší ještě než v odborné literatuře, kdy má, eh, kde má každý pravdu. A nejvíc pravdy v posledních letech měla většina těch lidí ve výboru, kteří se domnívali, že stát bez tak včet, vždy jedná nesprávně, když se vměšuje a že stát by eh, se nikdy neměl dopouštět chyb, um, vlastně pokoušet se o konjunkturální řízení a zasahovat příliš do věcí hospodářství hospodářství a tak dále. To vlastně bylo jádro většinového názoru tohoto parlamentu. Ale ta pozice se nyní radikálně změnila, jelikož ty samé politické síly všude tam, kde vládly, finanční krizi začaly zestátňovat banky a postarali se o tom, aby daňoví poplatníci, zaměstnanci, Eh, jak si se postarali o záchranu bankovního sektoru a daňovými prostředky vlastně jsme jaksi vykoupili ony finanční eh, žongléry nebo eh, lidi snažící se teda o, o to, aby vytěžili z bankovního sektoru vš, vše pro sebe. A vlastně v takovéto situaci se nacházíme eh, nyní. Eh, tento obraz není až tak špatný. Je to skutečně férové shrnutí věci. A jak si stojí tento výbor eh, zastávající situace? Neměl by být opět pravdu. Měl by ehm, se odvážit pokládat kritické otázky a Eh, měl by také být schopen spochybňovat určité ustálené názory, měl by se snažit eh, bojovat a samozřejmě neměl by se přijít navzájem, neměl by jaksi eh, propadat do konfliktu. E, měli bychom určitě předkládat dobré pozněvací návrhy, kritické otázky a také spochybňovat určité nepohodlné, respektive e, spochybňovat e, jakési zdánlivé pravdy. A měli bychom také opět přeskoumat roli státu. My tady hovoříme pouze o otázce, jakým směrem by se státní politika měla ubírat, jakými prostředky, cíly a e, výsledky pracuje, ale bylo by záhodno, kdybychom usilovali o kritickou, e, novátorskou zprávu a získali pro ní většinu, e, abychom teda jednou pokládali více otázek, než dávali odpovědi. Děkuji. Wolf Klintz. Äh, Děkuji. Velmi stručná poznámka, protože já nejsem stínovým zpravodajem a nevěnoval jsem se tomu intenzivně, ale pro nás, pro všechny je tento problém veřejných rozpočtů a jejich zadlužnosti eh, palčivý. My dobře víme, že bez odpovídajícího růstu eh, státní finance nemůžeme uvést do pořádku. Eh, mám za to, že i když dosáhneme potenciálního růstu, tak zastávající rozpočtové situace to stále ještě nebude dostačující na to, abychom uvedli naše rozpočty do takového pořádku, aby byly zcela v souladu s maastrichtskými kritérii. To znamená, že tady nejde pouze o to vyčerpat možnosti potenciálního růstu, dostat mu, ale jde také o kritický přeskum výdajů, výdajové stránky. A já mám dojem, že minimum státu to činí. Pokud teda se podíváme na nás, tak z eh, rozpočtu eh, na rok 2010 50% vydáváme na vlastně sociální oblast. A to je dlouhodobě neudržitelné. Musíme zvažovat, eh, jak to modifikovat. A já souhlasím se Svenem Gigoldem musíme být připraveni příležitostně počítat nebo riskovat deficit ve smyslu investic do budoucnosti, ale pak musíme mít jistotu, že to skutečně budou investice nebo investiční výdaje do budoucnosti, které nám umožní i budoucí růst. Ale jestliže de facto z, eh, dluhy e, vlastně financujeme výdaje, které jsou spíše konzumačního charakteru a nikoli investičního, tak to není dobře a musíme věc zásadně e, přemýšlet a promyslet. Děkuji. Nyní má slovo pan Cikluna a ostatně e, tam ty hodiny do pět minut pozadu a ty další deset. Thank you, Madam Chairman. Děkuji, paní předsedkyně. Většina z nás jsou zákona dbalí občané. Ne proto, že by se každý den dívali eh, na internet, jak vypadá zákon a báli se policie, ale z hlediska udržitelnosti veřejných financí bychom měli zdůrazňovat osvědčené postupy. Udržitelnost je stejně kvalitní jako udržitelnost jednotlivých složek veřejných financí. Musíme mít kvalitne, kvalitní přímé a nepřímé zdanění a tady také existují osvědčené postupy. To se týká i udržitelnosti vzdělání, zdravotnictví, sociálního zabezpečení a důchodu. A v pozadí existuje institucionální otázka, transparentnost, odpovědnost a řádné postupy. Takže si nemyslím si, že nějaké pravidlo a něco vyřeší. Pravidla jsou tu pro extrémy. Je pravda, že vlády čelí tlakům. A zejména v demokratických zemích je tu vždy tlak na vyšší výdaje a nižší zdanění. Ale většina členských států chce vědět, jaké jsou osvědčené postupy, jak postupují jejich kolegové a myslím, že tuto otázku bychom v pozměňovacích návrzích neměli zanedbávat. Samozřejmě otevřená metoda koordinace není tak módní kvůli krizi a problémů v některých členských státech, avšak nemyslím si, že bychom to měli ignorovat. Děkuji. To byl poslední z řečníků, takže nyní se vrátím ke zpravodaji. Máte asi čtyři minuty, než skutečně bude půl. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl ujistit své kolegy stínové zpravodaje, hlavně z PPE, že smysl mého úvodu bylo vycházet z vašich pozměňovacích návrhů a dva první body o kterých jsem předem hovořil, jednalo se, abychom pozorně prostudovali vaše návrhy. Myslím si, že je možné se shodnout o nutnosti proticyklické politiky. Já jsem se v žádném případě nechtěl zmínit o Kejnovi, ale o tom, co jste vy napsali. Musíme se také vyhnout přebytkům eh, primárního rozpočtu a zadlužení. Vyhnout se tomu, aby hospodářství mělo slabé výnosy. A používat automatické stabilizátory. To je princip proticyklické politiky. a v tom možná můžeme najít prvky kompromisu. Pr- druhý prvek, na kterém se můžeme shodnout, to je přirozeně vyhodnocení fiskálních výdajů z různých politických stran řečníci trvali na tom, že nesmíme e, zbytečně zvyšovat výdaje. A myslím si, že na tom bychom se mohli shodnout. Diskuse o kritériích. Já jsem nepřišel do parlamentu, abych eh, zde teoretizoval, já jsem sem přišel dělat politiku. Diskuse o kritériích, to není pouze teoretická diskuse, to je velmi politicky zaměřená debata. Když zdůrazňuji potřebu doplnění kritérií paktu stability, nejedná se o spochybňování paktu stability. Já jsem zůstal v rámci cestovní mapy, která mi byla zadána. A já jsem hovořil o paktu stability v revidovaném znění z roku 2005 a já jsem zde neviděl žádný pozměňovací návrh, který by spochybňoval e, tento tuto verzi paktu z roku 2005, takže na tom se můžeme shodnout. Ale když říkám, že je zapotřebí doplnit současná kritéria, která jsou e, vágní, připomínám vám, že byla definována v 80. letech, když situace byla jiná. Potřebujeme eh, kritéria změnit. Takže se nejedná pouze o represi. Represivní složka pouze nefunguje. V současné době není nikdo schopen dodržet plně pakt stability. Měli bychom vyslat signál finančním trhům v tom smyslu, že všichni zde uznávají, že finanční trhy špatně vyhodnotily rizika spojená s různými aktivy během krize a dnes by bylo možná dobré vyhodnotit rizika spojená s veřejným zadlužením. Já si myslím, že to není jenom případ Řecka. Myslím si, že například ani Španělsko se nechovalo příliš dobře během posledních roků. Takže jaký signál vyšleme finančním trhům a tato diskuse, chci, abychom ji zde zahájili. Chci, abyste si to uvědomili a zamysleli se nad tím, jaký signál tedy vyšleme finančním trhům abychom také řekli, že hospodářská situace možná není tak katastrofická. Výrobní kapacita je využívána na 70 takže zde se jedná také o nedostatečnou poptávku v Evropě. Ale já si myslím, že ve středu můžeme pokračovat s touto diskusí a děkuji za vaše konstruktivní poznámky. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Harmonogram je to následující. Očekáváme hlasování ve výboru 27. dubna. Takže to bude na druhém plénu v květnu, aby to bylo připraveno pro Evropskou radu v červnu. Děkuji. A nyní přistoupíme k bodu 6 a já výjdu ven a přivítám pana Konstancia, tak eh, se na chvíli omlouvám. Oops, I've lost my hammer. Okay, everybody, thank you very much. Um, we now move on. Děkuji vám. A nyní můžeme přistoupit k dalšímu bodu, totiž výměně názorů s kandidátem na viceprezidenta Evropské centrální banky, panem Vitorem Konstanciem, který nás uvede do problematiky během 15 minut a pak zahájíme diskusi, eh, která proběhne obdobně jako v souvislosti s eh, měnovým dialogem. Eh, takže budeme zapisovat přihlášené řečníky. Ale napřed má slovo pan Konstanciu. Děkuji, paní předsedkyně. Je mi ctí mít opět možnost promluvit eh, před vaším výborem při příležitosti tohoto slyšení, což je součástí eh, procesu mé nominace viceprezidentem Evropské centrální banky. Já jsem již měl příležitost v minulosti zhrnout eh, eh, ve svém projevu mé pozice k nejdůležitějším problémům týkajícím se měnové politiky a vyjádřil jsem eh, své názory k povaze mandátu Evropské centrální banky, také k sekundárním cílům zakotveným ve smlouvě, k naší monetární nebo měnové politice, roli finanční stability a cenám aktiv v měnové politice politice a pak jsem také se zmínil o svém eh, posouzení inflačních eh, rizik stávající situace. Eh, dnes teda nehodlám opakovat ehm, tyto věci, ale tváří v tvář jejich významu bych chtěl poukázat na to, že můj eh, psaný text z minulosti teda by mohl být přílohou eh, dnešnímu rozhovoru. Dnes se chci zaměřit na otázky řízení, regulace a finanční stability. Jak jsem již eh, minule zmínil, snaha vyhnout se narušování dobrého fungování finančního systému se týká měnové politiky. Je to problém, který centrální banky nemohou ignorovat, protože jejich role je zásadní pro výkon měnové politiky. Stávající krize je příkladem masivních eh, turbulencí, jimž, eh, eh, jimž prochází finanční sektor. Musíme si uvědomit ta hlavní poučení, která nutno vyvodit z krize. Za prvé, finanční sektor se neumí sám eh, vytvářet rovnováhu nebo se sám eh, korigovat. A za druhé, neomezený finanční sektor eh, může teda sám vytvářet své krize. Za třetí, prodloužené nebo dlouhé období vysokého růstu úvěrů a také dluhů nevyústňují v přemíru fondů ehm, nebo příliš vysoké eh, ceny aktiv. A eh, za čtvrté nízká inflace na trhu služeb a zboží není dostačující k zajištění finanční stability špatné chování velkých finančních institucí, deregulace a nesprávné pobídky tentokrát vytvořily skutečně bouři, která pak po dlouhou dobu způsobovala nízký růst a také vysokou nezaměstnost. Otázka nyní je následující. Jsme schopni vytvořit nástroje a instituce, které jsou potřebné, jak si zmírnit tyto excesy eh, finančního sektoru, aniž by ohrozili jeho roli. Optimistický názor názor eh, může spočívat na pozitivním hodnocení všech řešení, která byla předložena v řadě zpráv a návrhů, které zaplavily naše psací stoly. Eh, mnohé z nich eh, byly schváleny v rámci legislativních projektů, které jsou nyní projednávání. Dovolte, abych se dotkl některých z nich a stručně je komentoval, protože řada z nich je známa. Chci vám také dát nahlédnout do mého vlastního, do mých vlastních představ o relativním významu o těchto věcech. Za prvé vytvoření jakési makroprudenční odpovědnosti nových institucí. Toto je velmi důležité, protože krize ukázala, že e, mikrodohled není dostačující, jestliže e, rizika e, tkví v celkové situaci ekonomiky nebo finančních trhů, ale pochybnosti o přesných kompetencích, jimiž mají být instituce tohoto druhu vybaveny, přetrvávají. Za druhé, zavedení nových standardů, vyžadujících více a lepšího kapitálu na základě návrhu bazilejského Evropského výboru, za, tři, za třetí redukce pro cyklického charakteru regulačního rámce eh, systémem nebo prostřednictvím systému kapitálových um, polštářů nebo rezerv a dynamických, um, dynamických předpisů. V prvním případě požadovaný kapitál bude růst v dobrých letech, kdy budou také ztráty e, úvěrové politiky pod průměrem. A e, na druhou stranu kapitálové rezervy budou potom moci být využívány e, v době recese korekce pro cyklického sklonu eh, stávajících eh, účetních norem, které umožňují zvyšování eh, risku bez rizika, pardon, bez nerealizovaných kapitálových zisků v období ehm, vysokých cen aktiv kromě změn ve standardech v zájmu flexibilnějšího nakládání s cenami aktiv je zapotřebí zavést koncepci rezervy ekonomického cyklu v souladu s turnerovým přeskumem ve snaze ukládat zisk do rezerv v takzvaně hojných letech a vytvářet pak eh, eh, rezervy pro případné ztráty v eh, době deprese. Je skutečně nutno upravit účetní zprávy ve snaze vyhnout se volatilním nerealizovaným ziskům. Za páté, zavedení nového maximálního absolutního takzvaného leverage ratio poměru za šesté zavedení nových eh, předpisů o eh, poměrech likvidity, tak jak to eh, navrhuje bazilejský výbor. Za osmé utažení sekuritizace ve snaze vyhnout se zneužití a diverzifikovat a rozměnit riziko to, co se stalo v oblasti hypotečních dluhopisů eh, a také v souvislosti s, se svopy nesplácených úvěrů by se již nemělo opakovat. A další bod, ten ještě nebyl zcela eh, eh, zvážen, redukce Mm, spolehání se na oficiální eh, regulační eh, doporučení ratingových agentur, které eh, skutečně přispěly k procyklickému nebo fina, charakteru finančního sektoru, ale také hrají velmi negativní roli v úvěrové krizi. Dále zavedení nových principů ohledně rizika nebo řízení rizika také s ohledem na eh, krátkodobou perspektivu. Většina těchto aspektů nového regulačního prostředí eh, byla již vypracována institucemi Evropské unie a Bazilejským výborem a také Rada pro finanční stabilitu mm, eh, je, eh, teda zpracovala rovněž a schválila je G20. Zdá se, že tato práce postupovala správným směrem, nicméně chci se vyjádřit ke čtyřem aspektům, které považuji za velmi důležité, anebo které byly řešeny vyjádřeny dostatečně. Prvním bodem je posuzování toho, zda nová pravidla eh, dostatečně zabrání excesům finančního sektoru a zejména zdali makroprudenční funkce je implementována skutečně účinně. Moje odpověď je pozitivní, protože nástroje jako například tzv. gross leverage ratio, ony kapitálové rezervy, eh, likvidita nebo míra likvidity a diskreční použití druhého eh, pilíře se zdá být dostačující, ale mm, zbývající potřebné nástroje eh, je nutno teda ještě eh, prohloubit. Pokud jde o makroprudenční politiku, zdá se, že ve všech zemích eh, příslušné instituce a jejich role bude omezena na varování a doporučení. V Evropě ta navržená skladba Evropského, Evropské rady pro systemické riziko a také komise a zástupci ESA 3 by měli zajistit, že nedojde k problému a že makro finanční eh, činnost těchto institucí nebude omezena na varování, kázání a projevy lítosti. Já jsem sledoval velkým, velkým zájmem debatu um, ve vašem výboru a chtěl bych zdůraznit tři nebo dva body, které považuji za velmi důležité pro účinné fungování nového um, orgánu. První se týká řídícího výboru, který má řádně odrážet složení Všeobecné rady, abychom zamezili zbytečnému pnutí. Druhý se týká významu zachovávat navržené složení poradního technického výboru, protože jeho hlavní úloha bude připravovat eh, práci obecné rady a bude efektivnější, pokud bude složena z osob, které působí v institucích, které mají na starosti regulaci a dohled. Pokud eh, si myslíte, že třeba také vědeckého výboru je možné ho vždy doplnit eh, k celé struktuře, aniž bychom eliminovali nezbytnou složku přípravné práce pro obecnou radu. Druhý, druhou věc, kterou chci okomentovat, se týká obchodování s úvěrovými deriváty, zejména obchodování s CDS. Svopiny splacených úvěrů byly v samém jádru krize a odpovídaly za krach významných institucí. Jsou to nejasné produkty, které jsou obchodovány přímo a jejich eh, cena není odrazem z ceny skutečné transakce, ale pouze z určitého kotování, kdy soukromá společnost začíná zveřejnovat injekci od roku 2001. Konečně jde pouze o kvotování na neveřejném trhu. Instituce, které poskytují toto kotování, nemusí provádět transakce na této zmíněné úrovni. Myron Scholes, profesor z univerzity v Chicagu a nositel Nobelovy ceny za ekonomiku, spoluautor vzorce Black Scholes pro oceňování eh, občních obchodů, zmínil, že s řešením by bylo vyhodit do povětří přímý prodej u CDS a swapu. Je třeba se vážně zabývat také myšlenkou zákazu prodeje nakrátko bez zajištění u těchto nástrojů, abychom umožnili pouze základním institucím, které tvoří trh, provádět tyto transakce, když dochází k zabezpečení, když mají tedy transakci, kde existuje subjekt, který má pojistitelný zájem. Třetí aspekt, který chci zde zmínit, je problém příliš velká instituce na to, aby schachovala. Existence velkých a složitých finančních institucí, jejichž úpadek je nemožný. A zatím neexistuje mezinárodní schoda, jak tyto věci řešit. Problém se zhoršuje nárůstem velikosti přežívajících institucí, což je situace, která je po krizi běžná. Aniž bych zdůrazňoval tyto argumenty, chci uvést, že problém nemůže být vyřešen politikou systematického rozdělování velkých institucí nebo přijetím řešení, kdy budeme mít úzce vymezené banky a budeme rozlišovat tedy komerční a investiční banky. Existuje tu soubor návrhů, který byl předložen. Některé z nich jsou zvažovány v určitých eh, legislativních záměrech. Nebudu procházet celý seznam je v mém prohlášení, ale domnívám se, že využití těchto nástrojů, které nejsou vzájemně výlučné, je nezbytné pro řešení těchto otázek. Tedy kapitálová přiměřenost, pojistné zvláštní režim pro řešení krizí, podobný jako je americký FDIC, restrukturalizace a prodej instituce anebo likvidace. A tyto pravomoce by měly umožnit povinnou transformaci dluhopisů v akcie, tak jak se stalo například u General Motors, nefinanční instituce. Instituce odpovídající za tuto úlohu by měla mít přístup k restrukturalizačnímu fondu nebo fondu pro vyřešení situace. Tyto souča- součástí těchto opatření jsou v legislativní návrzech. Závěrečný problém, který zatím není zcela vyřešen, je řešení krizí u přezraničních institucí v Evropské unii. Vytvoření kolegia dohležitelů a možná úloha evropských orgánů dohledu jako fungujících jako zprostředkovatele bude příspěvkem pro koordinovat řešení. Ale důležité je sdílení nákladů, pokud jde o zašení krizí. Jak už jsem napsal ve svých odpovědích na váš dotazník, domnívám se, že na závěr skutečně evropské řešení bude požadovat vytvoření Evropského fondu pro řešení krizových situací, protože jinak to možná nebude a vidím s radostí, že komisař Barnier v pátek minulý týden učinil příslušné ohlášení. Nicméně některé problémy týkající se harmonizace legislativy, zejména legislativy týkající se nesolventnosti a úpadku. Někteří komentátoři uvedli, že všechna opatření mohou vést k přehnaným krokům, která udusí ekonomickou aktivitu. Domnívám se, že ve snaze o regulaci zatím se neprojevuje tento přehnaný trend. Nicméně je třeba zamezit riziku, pokud je o načasování kroků. Rychlé načasování kroků, které souvisí s vyšší kapitálovou přiměřeností, může být ohrožením pro ekonomické oživení. Je třeba být, roz, abychom byli rozhodní, pokud je o obsah reform a musíme být obezřetní, pokud jde o jejich načasování a realizaci. Děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní přistoupíme za chvilku k otázkám. Chci vyhlásit že asistenti by měli sedět na vyhrazených místech, neměli by sedět vedle poslanců a zejména by se neměli pouštět během slyšení do výměn názoru. Já bych požádal asistenty paní Daty a pana Hanse Petra Martina, aby se přesunuli. Musíte se přesunout. Vy nejste pan Balc. Prosím. Budeme pokračovat, až se přesunete. Pokud něco chcete projednat s poslancem či poslankyní, tak místo na to je venku. Děkuji vám. První, první otázka pan Jean-Paul Gozes. Děkuji, paní předsedkyně. Vážený pane, Hovořil jste velmi obecně, a to chápu, ale mám tři konkrétní otázky. První, ve vaší současné funkci, jak se díváte na kroky ECB během eh, krize, která bohužel ještě neskončila. Za druhé, pokud je o strukturu dohledu, vy určitě znáte rozpor, který existuje mezi eh, radou ECOFIN a parlamentem tak bych eh, chtěl znát váš názor na tento sport. A vy jste v jedné chvíli hovořil o ratingových agenturách, to trošku znám, řekl jste, že, že předpisy jsou nedostatečné. Velmi rád bych věděl, v čem by bylo možné to zlepšit. Děkuji. Uh, merci de vos questions. Děkuji za vaše otázky. Co se týče úlohy FCB během krize, Domnívám se, že všichni ocenili, co jsme udělali. Euh, Všechny komentáře i od těch, kteří jsou obvykle nepřátelští k ECB, byly pozitivní. Co může centrální banka udělat v podobné situaci? Dvě věci. První je poskytnout likviditu do finančního systému, aby tak pomohla krátkodobě překonat situaci, která byla způsobena situací na měnovém trhu takže to jsme učinili a velice štědře a velice aktivně, dokonce i agresivně jsme působili. A druhá věc, pokud je k tomu skutečně e, odůvodnění, tak změnit měnovou politiku, přizpůsobit ji. To jsme učinili od toho okamžiku, kdy Lehman Brothers zkrachoval. Bylo vidět, že krize je obrovská že zde dojde k recesi a že zde je riziko pro inflaci, co znamená první cíl, který je definovan ECB. A od toho okamžiku také velice agresivně jsme snížili úrokové sazby, to znamená, jsme pomohli hospodářství po riziku recese, které vzniklo. Ale centrální banka musí činit, a také to udělala, musí tedy činit takovým způsobem, aby se přizpůsobila situaci. Problém institucionální organizace, já jsem se vyjádřil ve svých odpovědích v dotazníku a také dnes ve svém úvodním slovu. Takže obecně souhlasím s organizací, která byla stanovena. Já jsem v dotazníku uvedl, že si myslím, že postupně tři orgány by se měly změnit ve dva orgány, to znamená model Twin Peaks, protože já hájím trochu jiný model Twin Peaks a ve své odpovědi uvádím skoro všechny argumenty na obhajobu takového modelu. Pokud jde o pokud jde tedy o zprávu, která byla připravena tímto výborem. Já jsem ve svém úvodu měl dvě poznámky a myslím si, že jsou důležité. Protože jsou to dva aspekty, kde eh, nejsem zcela Eh, nesouhlasím zcela s tím, co bylo řečeno, měli bychom o tom diskutovat. Pokud jde o ratingovou agenturu, já si myslím, že bychom měli vyloučit úlohu ratingových agentur ze všech regulačních aspektů. Některé z nich jsou považovány dokonce za důležitější při této regulaci kapitálu. A já si myslím, že bychom jejich působení, jejich úlohu měli z regulace vyloučit. A samozřejmě musíme vyřešit střed zájmu, k čemuž ještě nedošlo ani v Evropě, ani ve Spojených státech. A v Evropě my máme pouze eh, určitý registr, což podle mě není eh, dostačující. Děkuji. Další otázku položí pan Phil. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl pozdravit pana Konstanca a položit mu následující otázku. Chtěl bych, abyste trochu více rozvedl, jakým způsobem analyzujete balíček eh, do, o dohledu, který jste zmínil v úvodu a ve svých písemných odpovědích a jakým způsobem na evropské úrovni by měla být eh, vykonávána úloha tohoto dohledu. A jestli byste mohl trochu konkretizovat toto téma a zohlednit také složitost finančních nástrojů a proto bych rád věděl, jakou úlohu by měl, měl vykonávat ECB dle svých statutů a v souvislosti s obezřetným dohledem. Jakým způsobem by měly být tedy tyto pravomoci vykonávány a jakým způsobem by měla ECB spolupracovat s novým e, orgánem o dohledu. Týká se to tedy této záležitosti. Děkuji, Pane Fele, jestliže vám to nebude vadit, tak odpovím v angličtině, to bude asi snaží pro všechny. A samozřejmě by bylo nejsnažší, kdybych vám mohl odpovědět v portugalštině. Ve svých odpovědích i úvodním prohlášení jsem, myslím, podrobně ehm, předložil své názory k těm úpravám eh, ohledně regulace a dohledu v Evropě. Můj postoj je pozitivní a pokud jde o ten budoucí model Twin Peaks, tak tady mám vyhraněný názor, protože se domnívám, že bankovnictví a pojišťovnictví eh, by eh, měly být řešeny dohromady z celé řady důvodů protože jsou eh, provázány tyto pro, sektory i produkty, které nabízejí. Eh, všechny bankovní skupiny a eh, skupiny pojišťoven v Evropě působí i vždy v tom druhém sektoru, to znamená, jejich eh, činnost se překrývá a proto je důležité, abychom k tomu přistupovali společně. Jsem proti modelům FSA, které, myslím si, nevedly dobře v krizi. Eh, protože panuje různý přístup k těmto věcem. Pokud jde o dohled nad bankovnictvím a pojišťovnictvím, tak hlavním zájmem zde je analyzovat a chránit instituce. To je vlastně otázka veřejného zájmu. Ochrana vkladatelů a ochrana klientů v případě druhém teda pojišťovnictví. Zatímco ty cené papíry, nebo cené papíry jako takové, tento sektor eh, se týká spíše investorů, to znamená, tady je nutno přistupovat zase jinak k ochraně investorů. A je nutno teda oddělit tyto dvě oblasti. Ochrana investor na straně jedné a ochrana vkladatelů a klientů samozřejmě dohled nad eh, způsobem obchodování nebo řízení obchodu je opět nutno oddělit, ale musí to být součást činnosti institucí, které mají na starosti dohled nad bankami a pojišťovnami. Ale řada zemí podle toho nepostupuje. Pokud jde o systémové riziko nebo eh, radu pro systémové riziko, to je důležitá věc, protože ta skladba je taková, že je tam zastoupena komise a také prezidenti nebo předsedové evropských um, orgánů dohledu nebo teda národních ohledu, orgánů dohledu kteří předkladají doporučení a varování, a jsou tam i ti, kteří musí implementovat teda tyto, tato doporučení. Nicméně stále ještě mám určité přetrvávající pochybnosti o nástrojích, které eh, tento orgán má i v jednotlivých zemích. I eh, v USA se o tom uvažuje. Což respektive domnívám se, že tato věc vyžaduje ještě další zamyšlení. A pokud jde o Evropskou centrální banku, ještě závěrečná myšlenka, ze smlouvy Evropská centrální banka eh, nemá roli eh, v oblasti eh, supervize, zejména neprudenční supervize, je o tom konkrétní článek. Pouze jednomyslné, jednomyslné hlasování nebo rozhodnutí um, Eh, rady eh, může eh, Evropské centrální bance tuto roli propůjčit, jinak ji nemá. Takže prosím, nezměšujme zde fungování Evropské rady pro systémové riziko s Evropskou centrální bankou. Podle Larozierově zprávy rada je základem pro tento nový orgán. Je to ale nový orgán, který má svou vlastní subjektivitu, právní subjektivitu a nezasahuje na, do kompetencí a fungování Evropské centrální banky, která má na starosti měnovou politiku. Evropská centrální banka nemá na starosti finanční stabilitu ani fungování Rady pro systémové riziko. Děkuji. Prosím, aby vaše odpovědi nepřesahovaly tříminutový limit, tak aby i členové Eh, eh, mohli pokládat další otázky. Paní Luling má slovo za EPP. Oui, merci, eh, madame la présidence, monsieur le gouverneur. Je dois dire que... Pane před, guvernére, jsem trošku v rozpacích vaše bilance jako prezidenta centrální banky Portugalska spíše je výlučně negativní proti vám. Pokud se podívám na eh, články vám věnované po vašem navržení radometru, určitě bych dokázala eh, nalézt v příslušných článcích vážné kritiky. Netýká se to politické orientace nebo stylu, i když vás všichni popisují jako vysoce politického centrálního bankéře. A týká se to konkrétních případů, které znamenaly zrujnování tisíců střadatelů díky vaší ležernosti a nedostatku předvídavosti. Co řeknete, pane guvernére, všem osobám, které přišly o své úspory v případě znárodnění BPN? Co řeknete, co se týče případu BPP, kde portugalská centrální banka neodvedla to, co měla. A potom tu máme případ BCP. Pro, tři, pro takové tři případy na jednoho člověka je to trochu moc. A také chápu, že vaši spolupčané s úlevou viděli, že jste se odebral do jiných končin. Takže možná byste nám měli vysvětlit, jak Někdo, kdo neuspěl ve vlastní zemi, může stát o to se zahlí, za, zabývat dohledem v celé Evropě. Jak si něco takového představit? To je jako, kdybychom dali pyromanovi dynamit a ve své odpovědi říkáte, že se budete držet stejných zásad. Já vůbec nejsem v klidu. Jo. Oui, ma, uh, madame, uh, je... Ano, paní, já bych nejprve chtěl říci, že bych vám mohl poslat stovky tiskových zpráv, které mi jsou nakloněny a které ocení to, co jsem jako guvernér udělal. Během let, během případů, které jste zmínila, a o kterých jsem se také zmínil já. Já jsem získal velké ocenění za úlohu, kterou jsem sehrál. Hospodářská měnová politika, která byla v Portugalsku nutná, já jsem kritizoval skoro všechny vlády, i tu vládu, která mě jmenovala do banky za velmi plítvavou rozpočtovou politiku. A dělal jsem to proto, aby hájil zásady, které jsou důležité pro zemi, která je členem hospodářské měnové unie. Kritika, o které se zde zmiňujete, se týká případů, které se staly v bankovním systému, ale obecně, pokud jde o bankovní systém, já s velkou radostí vám pošlu ocenění, které Mezinárodní měnový fond učinil v tom smyslu, že Evro- Portugalská centrální banka si poradila s, se systémem jako celek a že řešila problém s likviditou v našem bankovním systému. My jsme odolávali velmi pozitivně krizi a nemáme problémy v bankovnictví jako další evropské země. A to je velmi pozitivní přínos toho, jakým způsobem se chovala portugalská centrální banka při dohledu nad bankami. Máme případy podvodu v bankovním systému v Portugalsku. tyto podvody se uskutečnily na různých úrovních eh, zprávy těchto tří bank. Měnový fond ani další orgány, které mají zkušenosti s fungováním dohledu, nikdy tedy nekritizovali portugalskou banku za to, že neměla možnost předem eh, odhadnout, že tyto podvody eh, budou způsobeny tyto podvody byly způsobeny na vysoké úrovni v bance, tam je to jednodušší. Je skutečně nemožné, aby je dohled odhalil. Z osobního hlediska vám mohu říci, že jako guvernér jsem neměl přímou odpovědnost za dohled. Já jsem nedohlížel každý den, jakým způsobem byl dohled vykonáván. Ale řekl jsem portugalskému parlamentu, že samozřejmě jsem zodpovědný za to, co dělá banka. A já jsem také tvrdil, že bylo nemožné odhalit to, co se stalo. Byl to, byl to podvod, který tedy také spochybnil instituci, ale vytvořil takový problém pro orgán, který do dnešní doby dobře funguje. To, co se stalo v BPN, to byl podvod, který měl větší rozsah a já skutečně velice lituji, že vy činíte odpovědným toho, který činí dohled, a ne ty, kteří jsou zodpovědní za spáchání zločinu. Tento supervisor, tento dohlížitel, to není policie, ten nemůže přímo e, být odpovědným za tento podvod. To, co stalo v dalším bance, to byl podvod, který se týkal kapitálových trhů a za to nebyla odpovědná eh, centrální banka Portugalska, protože my nedohlížíme přímo na tuto část trhu. A v BPP se jednalo o produkty, které byly financovány a patřily do kompetence jiného orgánu dohledu. Nemám teď dostatek času, abych vám to vysvětlil do detailu, ale chtěl bych vám říci, že v tomto případě není kompetentní, není zodpovědná centrální banka Portugalska. Ani nebylo to tady záležitost eh, portugalské banky. Takže já sám jsem hrdý na ten způsob, jakým jsem vykonával svou funkci během těchto let. Ano, děkuji. I, I let that go on, it was... Já jsem to nechala pokračovat, protože se jednalo o zásadní bod. Nechtěla jsem vás přerušovat. Ale možná bude další přerušení pan Udo Bulman. Děkuji. Než položím otázku, chtěl bych eh, poukázat na jedno zjištění, pane Konstanci. Již po druhé vám naslouchám, jak kolegové vědí, jako koordinátoři jsme se všemi uchazeči vedli již zajímavé debaty před eh, učiněným rozhodnutím. A mé zjištění je následující. Vy k nám promluváte způsobem, kdy neuvádíte údaje fakta. Vážím si to, že se neschováváte za styl, který je výsostně diplomatický a vlastně potom nikdo nerozumí tomu, co máte na mysli. Já si toho vážím a skutečně je to jiné a nám se to líbí. Teď otázka. Evidentně se nacházíme v neuvěřitelné situaci obrovského veřejného dluhu jak zamezit tomu začarovanému kruhu, kdy vlastně tím, jak uspořádáváme naši výstupovou strategii, vlastně bráníme růstu. Růst je naše jediná možnost, jak překonat. A já bych uvítal mít stejně dlouhou dobu jako Astrid Luling. Jsem dostatečně konkrétní a budu se držet toho zásadního. Jak zamezíme této otázce a jak se nám podaří zvládnout, aby členské státy vlastně překonaly ten kruh veřejného dluhu. Možná se můžete dotknout i analytických otázek. Máme jeden ekonomický cyklus v Evropské unii, anebo řešíme složité struktury, kdy se vlastně prolínají různé ekonomické cykly v různých obdobích v členských státech. A jak řešíme problémy fiskálních cyklů, které nejsou paralelní s těmito makroekonomickými cykly. A děkuji vám za vaši trpělivost. Děkuji za komentář a otázky. Pokud jde o E, riziko e, možnosti e, příliš časných exitových strategií a, že, a, a jejich nebezpečí, tak bych chtěl říci toto. V prvé řadě ty balíky, které byly v Evropě uplatňovány, představovaly více-méně 1,5 HDP. To znamená, nebyly obrovské samozřejmě nad rámec těch automatických stabilizátorů, které též sehrály svou důležitou roli a vedly k prohloubení deficitu což byla samozřejmá věc eh, vzhledem k té velké krizi, ale ty balíky nad rámec automatických stabilizátorů nebyly příliš velké. A skutečnost, že nyní jsou postupně stahovány nebo pozastavovány, ještě nespůsobí samo o sobě problém, problém zásadního rázu. Co se ukázalo být důležitějším z hlediska podpory ekonomické aktivity v této krize, krizi byla měnová politika. Měnová politika skutečně měla obrovský dopad a sice snížením úrokových sazeb, což pro zadlužené e, subjekty představovalo výrazné snížení jejich nákladů, jak pro rodiny, tak i podniky. Ty si díky tomu zachovali určitou úroveň spotřeby, a, a vyhnuli se dalším problémům. Pokud teda je naše ekonomika v depresi a pokud teda se v blízké budoucnosti nebudou projevovat rizika inflace, tak měnová politika bude nadále hrát tuto roli podpory ekonomiky, což je důležitější než cokoliv jiného. Pokud jde o ty strategie exitu, které přijímáme tím, že snižujeme úroveň podpory likvidity, tak ty snižujeme, protože už nejsou potřebné. Měnové trhy se uh, Eh, do značné míry normalizují, to znamená, ten typ eh, podpory likvidity ze strany centrální banky již není nutný v takové míře jako předtím, když byly ty trhy eh, zamrzlé, teď už nejsou, takže můžeme přesunout řešení tohoto problému na sektor bankovnictví. A poslední odpověď na poslední otázku o různých ekonomických cyklech, různých částech Evropské unie. Oni se až tak neliší. Jestliže eh, propočítáme, a to jsme také učinili, míru rozptylu růstu HDP v státech EU na základě standardní odchylky růstu HDP ve všech členských státech, tak zjistíme, že vlastně od přijetí eura ta disperze nebo ten rozstyl se snižuje. To znamená, že se projevuje eh, větší synchronizace evropského cyklu nyní, než tomu bylo začátkem eh, roku 80, eh, 89, to znamená po přijetí eura protože sdílíme vlastně, nebo ty fluktuace jsou víceméně stejné po celém území EU. Děkuji vám a nyní má slovo Eliza Ferrera. Eh, Děkuji, pane guvernére. Já bych vám ráda položila dvě otázky. Za prvé, pokud se podíváme na to, k čemu došlo v posledních letech, máme zde mnoha jména, která bychom měli zmínit. Black Rock, Freddie Mark, Freddie May, Lehman Brothers. Takže byly zde jasné signály velkého narušení na trzích. Ráda bych, abyste nám řekl, pokud jde o evropské státy a spojené státy, na základě čeho vznikla tato narušení na trzích, aby daňoví poplatníci věděli, o co jde a abychom měli srovnání. Jak řekla lucemburská kolegyně, divím se, že nebyly zohledňovány komplikace které se, mohly, se dali cítit na, Benelux, na trhu v Beneluxu, protože tyto problémy byly propojeny s bankovními problémy. Takže já se chci zeptat, jestli je rozdíl mezi také proporcí toho, co se stalo ve světě, a za druhé bych ráda, abyste nám podrobněji pohovořil o tom, jakým způsobem můžeme předcházet problémům a jaké jsou tyto mechanismy, zásahové mechanismy ex ante, to znamená, jak můžeme předcházet problému a jak na evropské úrovni vidíte ty triggers, tedy eh, ty mechanismy, pomocí kterých budeme moci předcházet problémům. A když orgán dohledu předejde krizi, nebudeme mít na vnitrostátní úrovni velké konflikty a budeme tak hájit eh, investory. Děkuji. Thank you for your questions. Děkuji za vaše otázky. Je známá věc, že intervence jsou eh, rozsáhlé na obou stranách Atlantiku a jestliže zvážíme všechny programy, které byly uh, Eh, vytvořeny, například kapitálové injekce, eh, vykoupení toxických aktiv a dluhu, oddlužování a tak dále. Tak množství peněz vyčleněných evropskými vládami a v Americe na eh, tento účel v obou případech představují víc než 30 HDP ne všechny tyto prostředky byly vyčerpány anebo budou ztraceny nenávratně, ale byly v podobě bezpečnostních sítí eh, vyčleněny v Evropě i v Americe. A to je velký obnos. Někdo spočítal, že v případě USA všechny tyto finanční prostředky představují více, než co Spojené státy vynaložili ve všech válkách, eh, na nich se USA podíleli nebo do nich se zapojili. Ale opakuji, ne, všechny tyto peníze budou skutečně i vyčerpány a ztraceny, ale byly vydány, vyčleněny, emitovány. To je vlastně eh, měřítkem eh, rozsahu té krize, k níž došlo ve finančním sektoru a která vlastně započala ve USA. Ale v závodce bych ještě dodal, že v případě Portugalska ty peníze vyčleněné představovaly 14 HDP ale stát z toho nepřijde ani o um, cent, protože eh, nedošlo k injekcím finančního kapitálu, nediš, nedošlo k um, ztrátě toxických uh, aktiv eh, a tak dále, protože stát bude profitovat z těch poplatků um, za poskytování záruk. Takže v našem případě ani, ani cent nebude promrhán v důsledku této krize a to mluví pro dohled našeho typu. Ale vy jste se tázal na to, co ještě můžeme udělat. A, to, a na tom teď pracujeme. Ty dvě hlavní věci podle mě jsou následující, které lze ještě učinit. Za prvé regulace a supervize nad finančním sektorem. To je velmi důležité, to v minulosti neexistovalo. Nyní budeme mít jakýsi hrubý poměr takzvaného gross leverage ratio, to znamená že instituce budou eh, mít eh, míru eh, tvorby hodnot 40krát větší než v minulosti. A to bylo i důvodem, proč ta krize měla tak velký rozsah. Totiž týkala se likviditním, likvi, likviditního zneužití nebo zneužití likvidity v některých zemích. Mnohé evropské země měly úpravy o likviditě, a, ale neexistovaly mezinárodní úpravy o likviditě. V případě eh, společnosti Northern Rock eh, například tam byl velký problém nepoměru splatnosti A, ta věc, a to, že tyto věci nyní budou regulovány a monitorovány, kontrolovány, to zaručí, že nedojde ke stejným excesům ve finančním sektoru jako v uplynulé krizi nebo v zastávající krize. Děkuji. Pan Klinz. Pane guvernére, Jean-Claude Trichet nám včera řekl, že neudržitelné globální nerovnováhy budou přetrvávat nebo se znovu objevovat, jestliže nedojde k úpravám, eh, pokud eh, jde o přebytky nebo deficity. G20 slíbila přesně totež, že to teda splní, ale podle mě to nesplnila. Co si o tom myslíte? Bod číslo dvě. Domníváte se skutečně, že eurozóna ve své současném rozsahu a formě má šanci přežít, pokud nebudeme mít těsnější ekonomickou nebo těsnější politiku fiskální a ekonomickou a jednotný pracovní trh. A za třetí, co si myslíte o ekonomickém, promiňte, o Evropském měnovém fondu? Globální nerovnováha ano, problém není dořešen. G20 nebyla zatím schopna to vyřešit. Míra mezinárodní spolupráce, která je potřebná k vyřešení tohoto problému, je nebývalá v lidské historii. Je to teda velmi obtížný problém, skutečně velmi obtížný, ale všichni hlavní hráči musí pochopit, co je v sázce. My můžeme pouze vyvíjet tlak na velké země s velkými nerovnáhami v, obě, v obou směrech, aby si tuto svou povinnost splnili. Jinak, jak jste správně eh, eh, řekl a citoval eh, pana Trišeta, budeme v budoucnosti zažívat další krize ale neexistuje samozřejmě všelek. Ty velké země musí pochopit, co je dlouhodobě viděno jejich zájem. A jejich zájem musí být kooperovat, jinak budeme mít všichni problémy a ještě větší než dosud. Eurozóna. Více koordinace politik, fiskální a ekonomické měnové. Ano, absolutně, absolutní nutnost zastávající situace. Pokud jde o fungování, koordinace fiskální politiky a dobrého mm, a usměrňování v tomto ohledu zatím ještě neproběhlo. A proto mechanismy paktu růstu a stability musí být posíleny a je zapotřebí určitých změn v této oblasti, jak se ukázalo. Lepší monitorování situace, zejména z hlediska údajů. To musí být implementováno. Je politování hodné, že teprve dodatečně je známo, jak eh, je vlastně situace v některých zemích. Posledně, když jsem vás navštívil, jsem myslím řekl, že i my v naší zemi jsme se tím, tímto problémem eh, potýkali. Já jsem tenkrát zpracoval zprávu, která prokazovala tento problém s našimi údaji což samozřejmě se tehdejší vládě velmi nezamlouvalo, tato kritická zpráva, ale faktem je, že poté jsme vytvořili nebo zřídili technickou jednotku, kde eh, byla zastoupena eh, Ministerstvo financí, Národní banka a statistický úřad a společně v této komisi eh, pracovali na zpracovávání zpráv na základě eh, faktů a čísel a konkrétních údajů. A od vzniku vlastně tohoto orgány, orgánu už nemáme potíže s údaji, s jejich sběrem a vyhodnocováním. Takže k tomu by mělo dojít a podílet by se na tom měly jednotlivé centrální banky, protože ty dobře znají skutečnost. Evropský měnový fond asi potřebují více času. Doufám, že ještě někdo položí tu tež otázku. Takže velmi stručně. Je to možné? Není to, myslím, není nutno, myslím, eh, smlouvu revidovat kvůli eh, vytvoření takového fondu, ale stále ještě přesně nevím, jakou roli by tento Evropský měnový fond měl hrát a kterou nehraje stávající eh, síť institucí. Ale prokáželi se nutnost, že je zapotřebí tento rámec posílit, tak jsem pro. Děkuji. Jsem si jist, že se k této věci ještě dostaneme. Děkuji, paní předsedkyně. A táží se tuto otázku jménem pana kolegy Iva Strečka, který musel bohužel odejít. E, říkám to proto, že kdybychom tuto otázku kladli z pohledu Spojeného království, tak by to znělo jinak. Mám na mysli e, prohloubené dluhy jednotlivých zemích. Je to otázka, která se týká vlád a celých států státy. To znamená e, navýšení nebo prohlubování e, pojištění dluhu systematické e, v jednotlivých zemích může mít dopad na celou Evropu. Nyní se zřizuje Evropský, Evropská rada pro systémové riziko a Otázka je, zdali bude kontrolovat i finanční instituce, anebo také rizika, které vyplývají z nezodpovědných eh, vlastně politik, finančních politik jednotlivých vlád a za druhé, jaké mechanismy by Evropská rada pro systémové riziko a Evropská centrální banka chtěla uplatňovat, aby tato rizika... Uh, general remark. The ESRB ano, měl bych obecnou poznámku. Evropská rada pro systémová rizika, neboli ERB, to není Evropská centrální banka. Je to ve smlouvě a není zodpovědná za funkce e, této rady. Je to něco zcela odlišného. Takže logicky technická práce rady bude připravena v Evropské centrální bance pro činnost, která potom bude vyvíjena v Radě pro systémová rizika. Takže vaše otázka je důležitá, ale opakuji, není to Evropská centrální banka, ta, která má tu nejdůležitější roli. Takže od, odpověď na první otázku, ano, samozřejmě. Tato Evropská rada pro systémová rizika bude muset vyhodnotit riziko, které pochází schování členských států v jejich fiskální politice, ale také toto riziko může plynout z obecné situace jejich hospodářství a finanční rovnováhy všech hospodářských subjektů tohoto hospodářství. Vnější deficit také občas odráží chování soukromého odvětví. Musíme to zanalizovat všechno, musíme nad tím dohlížet, musíme dávat doporučení, ale také i upozorňovat. A o tom se bude hovořit v Radě pro systémová rizika. To je její úloha. Pokud jde o přípravy Evropská centrální banka rozšiřuje svůj tým, počet zaměstnanců, aby měl sekretariat, technické znalce, kteří by se podíleli také na práci Evropské rady pro systémová rizika. To se již připravuje, až to všechno bude hotové, budeme moci plnit své zodpovědnosti jako Evropská rada pro systémová rizika. Děkuji. A nyní pan Filip Lambert. Děkuji. A? My, Děkuji za váš úvod, líbil se nám váš odstavec o derivátech a také vaše ambiciozní výroky. Rád bych navázal na váš poslední výrok, když jste hovořil o nezávislosti Evropské centrální banky. Tom je mince, která má dvě strany. jste řekl, že jste rád, že se vše soustředí na výdaje, protože veřejné zadlužení bylo větší během krize. Toto je politické prohlášení a já si myslím, že to není dobré z úst, slyšet to z úst ECB. Jak to interpretujete? Protože pokud je o veřejné finance, toto je politické prohlášení. Zdravotnictví je veřejné je vidět, že v Evropě sociální systém a zdravotní systém funguje lépe než ve Spojených státech, takže to je politické prohlášení a já bych byl rád, aby se e, držel svého mandátu a nedělal takováto prohlášení. Takže co si o tom myslíte? My jsme také za poslední roky viděli jednotné politická, politické názoru a proto bych se rád zeptal, jestli v Evropské centrální bance existuje tedy jediná filozofická škola a potenciál růstu, tuto mantru, kterou používá ECB, eh, co si myslíte o jejich ukazatelích? A dále mám zvláštní otázku. Co se bude dít v Evropské centrální bance, aby podpořila různorodé názory? Ještě poprosím o pár sekund. Co tedy uděláte, abyste podpořili rozdílnost názorů, protože pokud se někdo zaměřuje na jednu jedinou záležitost nebo pěstuje jednu jedinou věc, tak eh, mm, se může jednat také o chybu. Já jsem nepochopil jednu věc. Vy jste se zeptal na růst HDP? Je to složitá otázka. Pokud jde tedy o první záležitost, já nebudu v žádným způsobem interpretovat slova pana prezidenta Trišeta. Kromě toho neznám jeho vyjádření, proto se k tomu nebudu vyjadřovat. Ale mohu vám říci, že já sám nikdy nebudu činit žádná prohlášení, ve kterých bych eh, se zmiňoval o úrovni výdajů v různých členských státech. Protože pokud se podíváme na evropské panorama, uvidíme, že během mnoha let například Irsko, což je velmi konkurenceschopná a úspěšná ekonomika, s velmi nízkou úrovní výdajů, ale na druhou stranu zde máme Dánsko, což je taky konkurenceschopná ekonomika. Všechny Ukazatele konkurenceschopnosti jsou velmi vysoké, je to velmi úspěšný stát, ale má zcela jinou úroveň veřejných výdajů. Takže zde máme příklad dvou úspěšných zemí, dvou konkurenceschopných zemí, ale nikdy se k tomu nebudu vyjadřovat. A to je vše, co k této záležitosti mohu říci. Pokud jde o alternativní ukazatele a o různé filozofické školy nebo o různé názorové směry, já jsem proto, aby se činil výzkum a aby tak byly vytvořeny alternativní ukazatele. To již udělali OSN, inspiroval je Marty Sen. Je to velmi pozitivní zkušenost. Ve Francii eh, byla iniciativa ze strany pana prezidenta Sarkozyho, který se tomuto tématu věnoval. A já bych byl rád, pokud by byly vytvořeny nové ukazatele, ale aby k této změně došlo na mezinárodní úrovni. Takže jedna instituce by se mohla eh, obrátit na takové ukazatele, ale jinak to není naše úloha. My jsme proskoumali, prostudovali nástroje, které jsou k dispozici, které jsou důležité a které by nám pomohly vyhodnotit inflační riziko a splnit náš mandát, ale to nemůžeme splnit. Děkuji, pan Postas. Doktor eh, Viktor Děkuji. Pane Viktore Konstancio, já vás požádám o odpovědi a prosím, buďte co nejvíce konkrétní, protože na nich závisí můj hlas. Když hovoříte o nutnost snížit závislost na ratingových agenturách. Já znám pouze dva způsoby, jak to udělat. Buď přestaneme uznávat ty čtyři, které existují v evropském prostoru, anebo vytvořit jednu evropskou agenturu, takže bych rád znal váš názor. A další záležitost. Rád bych se zeptal na nerovné rozdělení oběti v různých, v různých eh, složkách paktu růstu a stability na vnitrostátní úrovni. Pokud jde o offshore, nejedná se o světovou revoluci s offshorty, nebo se nejedná o jejich eh, likvidaci na mezinárodní úrovni. Ale jde o to, co můžeme udělat v Evropě, dokud existují. A chtěl bych vědět, jestli Souhlasíte či ne s velmi tvrdými daněmi, které souvisí s těmito offshore? E, z Evropy samozřejmě. Dále, pokud jde o eurobondy. Ptám se na ně z následujícího hlediska, protože teoreticky mohou pohltit e, jednu část e, dluhů ale má to nevýhody, pokud jde o příjmy z DPH například. Takže otázka zní, proč Evropská centrální banka e, váž, nezváží otázku vydávání eurobondů. A už budu končit. Jenom bych chtěl ještě se zmínit o tom, že stát nepřišel ani o jedno euro s podporou banky. To ne. Ale státní pokladna přišla o peníze a o dost peněz. Very quickly to the, to the last comment. The... Uh, pokud je o poslední komentář, to vůbec s krizí nesouvisí a s programy, které vznikly na podporu bankovnictví. A tato banka nepřijde ani o cent a dojde k rekapitalizaci, pokud to bude potřeba. Takže to vůbec eh, nesouvisí s, s s managementem v období krize. Pokud jde o ratingové agentury, samozřejmě to, co jsem řekl, je následující. Je důležité, aby rating nesehrával úlohu v regulačních systémech. Je to možné, je to možné i bez vytvoření nové agentury. Agentury budou nadále fungovat, e, trhy se podle nich budou řídit nebo ne. Ale my můžeme zamezit využívání ratingu pro oficiální regulační účely. A to je nad rámec registrace a sledování aktivity a také, a to se zatím neděje, abychom mohli řešit případné střety zájmu mezi jejich úlohou jakožto ratingové agentury a úlohou, kterou se hrávají jako eh, poradenské firmy. Ale my nebudeme měnit eh, současný stav. Z tohoto hlediska je důležité, aby regulační systém měl vlastní nástroje, vlastní metody, vlastní ukazatele. Co se týče druhé otázky, která se zejména týkala offshoreu. Chci vás odkázat na jednu z odpovědí, které jsem učinil na dotazník. Já jsem se na jedné stránce vyrovnával s otázkou offshore bankovnictví. A není pravda, že se na mezinárodní úrovni vůbec nic nestalo. Zejména co se týče ochrany daňových eh, výnosů v jednotlivých zemích a státní pokladny. V tomto směru ano, pokud jde o dohled, tak je třeba učinit více. V některých eh, střediscích eh, bankovnictví offshore existují zákony, které neumožňují přístup ke konečnému příjemci. A tento jev má často velmi negativní dopad. Ale celá řada se změn, věcí se změnila po krizi v tomto směru. A pokud je o eurobondy, ECB nemůže vydávat eurobondy ani nemůže být zapojena do emise eurobondu. Vy jste zmínil, že by to mohlo být použito na vyřešení otázky státního dluhu. To by bylo proti smlouvě, protože článek 123 jasně uvádí, že Unie nebo vlády nemohou přebírat dluh od jiných zemí nebo veřejných institucí. To znamená, že eurobondy by měly jinou funkci a neměly by za účel absorbovat eh, veřejný dluh. Děkuji. Jeffrey, omlouvám se, je to v pořádku, je to stejně v rodině. Jsem trošku zmaten. Mohl byste mi pomoci? Myslím, že se z ekonomického pohledu shodneme, já jsem sám ekonom, že eurozóna není optimální měnová zóna. A proto nerozumím tomu, jak je možné očekávat, že dlouhodobě přežije, pokud nebude existovat fiskální disciplína a nikdo nebude odpovídat za fiskální disciplínu. A potenciál pro kapitálové transfery existuje. Zatím máme země jako Řecko, které vydávají vlastní státní dluhopisy a dochází k monetarizaci dluhu a vývozu problému. Mě by zajímal váš názor. Eh. Ano, velice rád, i když i kdybych potřeboval více času na to, abych pokryl všechny aspekty vaší otázky. Jedna poznámka k optimálním měnovým zónám nebo oblastem. Možná, že dochází k určitému zmatení, pokud jde o výpovědi odborné literatury na tuto věc. Tato teorie netvrdí, že kdyby, um, eh, že země musí mít stejnou úroveň produktivity nebo HDP, aby mohla vzniknout měnová unie. V literatuře spíše se hovoří o tom, že je nutno definovat alternativní nástroje, eh, k, teda ve vztahu k alternativní nástroje, které by uměly hrát roli nebo přispět k tomu, aby se ekonomika přizpůsobila určitým nerovnováhám nebo e, šokům. Například teoretik Robert Mandel tvrdil, že je nutná pružnost e, mest a potom mobilita pracovní síly v rámci měnové unie. To je přidůležité. Pak Peter Kennan říká, že alternativa nebo to, co řeší problematiku asymetrických šoků, je diverzifikace v zemi. Produktivní struktura, která musí být diverzifikována a nekoncentrovaná na konkrétní sektor. A pak McKinnon, ten říká, že když je země malá a velmi integrovaná mm, mm, v obchodní měnové unii, tak mm, tež musí teda usilovat o to tež. A pak Finanční integrace v rámci měnové unie je tež důležitá. To jsou teda kritéria podle literatury optimálních měnových eh, uní. A z toho lze vyvodit, že pro malou zemi je důležité, aby byla, aby měla integrovaný obchod, aby umožňovala eh, volný pohyb kapitálu a za těchto stávajících eh, okolností je výhodné, aby malá ekonomika přistoupila k eurozóně, protože pak eh, směnný kurz nemůže hrát už velkou roli, protože jestliže dojde k devaluaci, pak v otevřené ekonomice inflace vylétne, ale e, míra inflace se už nemůže výrazně změnit. Takže zvýšit transakční nádaje, výdaje a snížit eh, that, uh, in... Směné kurzy není velký problém. To znamená, není nutno, aby měnová unie se stávala ze zemí stejné ekonomické úrovně. Míra příjmu a mest musí být samozřejmě sladěna s produktivitou v těch zemí. A proto úspěšná účast měnové unii závisí na dvou aspektech z makroekonomického hlediska. To znamená na snaze hlídací vývoj jednotkových mzdových nákladů a pak využít fiskální politiku eh, ve smyslu proticyklickém, protože ty ostatní eh, nástroje makropolitiky eh, nad rámec ostatních nástrojů makropolitiky. Děkuji vám a nyní ještě Nyní teda proběhlo jedno kolo za účasti všech politických skupin. A můžeme přistoupit opět eh, eh, k jednotlivcům, to znamená dotazům jednotlivců. Nyní má slovo od Markaras za EPP. Pane guvernére, první bod. Mám radost z toho, že s vámi můžeme diskutovat již po druhé, protože Tady nejde pouze o posouzení eh, eh, z vašeho pohledu, ale též o určité srovnání po eh, prvním slyšením, slyšení jste se skutečně jste se nevnucoval doslova ehm, k té nominaci, takže je dobré, že máme druhé slyšení. Já jsem si všiml několik aspektů. Za prvé, vy jste uvedl, že e, výši výdajů členského státu nehodláte nikdy komentovat. Já doufám, že jste to nemyslel vážně, protože jestliže veřejné rozpočty poruší pakt růstu a stability, tak se musíte vyjadřovat k veřejným výdajům členských zemí e, nebo dané země. Za druhé, k měnovému fondu jste řekl, že nevíte, proč e, bychom jej potřebovali nad rámec toho, co již nyní máme. A proto se táží, proč má Řecko problém dostat se k finančním prostředkům. A eh, jelikož nemůže využít Mezinárodního měnového fondu. A za třetí, vy jste řekl, že Evropská centrální banka není zodpovědná za dohled a proto se táží, jste vůbec pro evropský dohled, kde evropský dohled bude mít i poslední slovo tehdy, když se jednotlivé národní orgány dohledu eh, nesjednotí nebo nebudou zajedno. Pokud Možná jste mě špatně pochopil, protože já jsem řekl, že nechci komentovat tuto úroveň jako takovou. Jiná věc je vyhodnotit situaci veřejných financí v určité zemi a zejména deficit a míra zadluženosti. Pokud je určitá země příliš zadlužená má přílišný deficit, tak se vyjádřím proti tomu, tak jak jsem udělal ve vlastní zemi, jako guvernér centrální banky. Avšak nebudu se zmiňovat o konkrétních opatřeních. To je věc pro komisi, jakožto strážkyně paktu stability. A já jsem téměř vždy komentoval fiskální politiku vlastní země a kritizoval přílišné deficity a tak podobně. A to budu dělat i nadále na evropské úrovni. Ale nevyjadřuju se izolovaně o jednotlivých případech. Pokud je o měnový fond, tedy Evropský měnový fond, a není mi jasné, co by tento fond měl dělat a co by vlastně strážkyně paktu a kolegiální tlak nemohl vykonat, zejména co se týče případu Řecka. Avšak, jak už jsem řekl, dle mého názoru není nezbytné revidovat smlouvu a vytvářet takovou instituci. Je to možné cestou posílené spolupráce při dodržení všech článků smlouvy, včetně článku 123 o takzvané nemožnosti řešit krizovou situaci v jiných zemích. Co to však znamená? Je zapovězeno měnové unii nebo konkrétní zemi přebírat dluh jiného členského státu nebo veřejné instituce členského státu, tedy může podniknout kroky, může snížit zadlužení. To je prostě zakázáno. Samozřejmě úvěr do toho nespadá. Úvěry, půjčky do toho patří, pokud jsou úvěry poskytnuty za běžných úrokových sazeb a nejsou dotovány, tak to nemůže být považováno za takový záchranný krok, protože Řecko bude splácet dluh, bude platit úroky, takže za určitých okolností to může být krátkodobá podpora v oblasti likvidity. A pokud je na evropské úrovni, no to je příslušné úrovni, tedy na úrovni rady, posouzeno, že potřebujeme nový mechanismus pro takovou formu podpory, tak proto budu. Domnívám se, že by mělo být možné tak činit v současném rámci, ale pokud příslušné instance řeknou, že to, že to je možné, tak, tak já budu pro a mm, nemyslím si, že by byla nutná revize smlouvy. Stále tu přetrvávají dvě otázky. Proč se neobrátit na MMF a jaké je poslední slovo Evropské unie v tomto směru? Možná se s tím můžete vyrovnat. Možná se na to někdo znovu zeptá. Paní Daty je další. Děkuji. Dvě poznámky. Včera předseda ECB právě zde nám sdělil, že jsme společně vybudovali měnovou unii a že sdílíme společný osud. Zajímal by mě nás váš názor, jak řešit řeckou krizi. Myslíte si, že evropské země by se měly zavázat v pomoci Řecku už tento týden a vedle bilaterálních půjček je možné uvažovat o využití MMF, to je návrh Jean-Claude Junckera. Ptám se na řecký případ proto, protože uvažuji o budoucnosti eurozóny, jak bude fungovat. Mimo jiné nedostatek ekonomické, koordinace ekonomické politiky v Evropě. Bylo to interpretováno různě. Jaká je vaše koncepce, pokud jde o zbytek? Eh, Evropský parlament není žádnou kastou a měli bychom jednat úctivě s našimi spolupracovníky, zaslouží si to při vykonávají náročnou práci. Thank you very much for... Děkuji za vaši otázku a nevadili vám to, odpovím anglicky, protože mm, pak mohou být přesnější a také rychlejší. Pokud jde o eh, MMF, myslím, že stejně tak, tak jako pan eh, před, prezident Triše, nejsem proto tvrdit eh, nebo že žádat po Řecku, aby se obrátilo na MMF o nějaký program. Musíme si uvědomit, eh, čím se MMF zabývá. A sice dvěma věcmi. Za prvé definuje a předkládá eh, program úprav eh, pro země, a to také udělali ale už evropské instituce. Řecko muselo dvakrát revidovat svůj původní program pod tlakem evropských institucí a e, problém, kterému nyní čelí, není jiný, než e, jaký by mu doporučilo MMF, já, nebo program, který má. Takže ten program e, strany MMF by byl týž jako je program navržený evropskými institucemi. Za druhé, MMF půjčuje peníze, to je jeho druhá funkce, ale to by nikdy nebylo dostačující pro eh, roční potřeby eh, Řecka nebo na příští rok. Takže MMF je katalyzátorem, předkládá programy, poskytuje peníze a pak eh, v důsledku toho očekává, že země získá přístup k finančním trhům což je něco, co může splnit i Evropa a měla by. Takže chci tím říci, že obrátit se na Mezinárodní měnový fond jako člen eurozóny by mohlo být vykládáno na mezinárodní scéně jako znamení eh, slabosti našich institucí a našeho měnového rámce. A také nevidím tu potřebu. My přece máme prostředky to zvládnout sami. Takže proč zapojit ještě další instituce. A je velmi důležité, abychom my poskytli ty odpovědi a řešení. A ostatně eh, Řecko eh, nepotřebuje, aby ho někdo vykoupil z problému. Eh, má program, jak víte, obrátilo se na trhy, ale úvěrové riziko je vyšší, teda má přístup k trhům a bude-li zapotřebí podpořit Řecko krátkodobou likviditou, tak Evropa, myslím, má mm, k tomu nástroje, ale to nesouvisí s takzvaným bailoutem, protože Řecko bude nadále splácet své dluhy za normálních úrokových sazeb. Takže žádné vykoupení, ale skutečně programy a úpravy e, politiky, k, k nímž se Řecko již zavázalo. Eh, takže se domnívám, že evropský rámec je schopen eh, ten problém vyřešit sám. A nemám kromě toho víc času. Děkuji. Dalším tazatelem je pan Melo. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem zvyklý hovořit portugalsky, což je také oficiální jazyk. Články 9.3 14.3 ze statutu Evropské centrální banky říkají, že pokud jde o opatrný dohled a o úvěry, Evropská centrální banka bude zaručovat plnění všech požadavků a instrukcí a bude informovat náležitým způsobem. To říká protokol, to neříká smlouva. Takže Evropská centrální banka a in, ještě nyní neposkytli peníze, ukryli se pod pláštíkem dohledu. Nestalo se tak ve všude v e, Evropě. Já nyní nechci kritizovat vnitrostátní dohled, takže to není namířeno proti vám. A já bych se chtěl zeptat na Evropská, Evropskou centrální banku. Chtěl bych se zeptat v souvislosti s tím, co se stalo v Evropské centrální bance. PPN podle článku, kterou jsou stanoveny v jejich statutech, dala nějaké instrukce ohledně dohledu, požádala informace o Portugalsku, pokud jde o obezřetný dohled a opakuji, jedná se o ten obezřetný dohled. A rád bych se zeptal, jestli budete mít tuto funkci v Evropské centrální bance. Mm, co si myslíte o tom, že eh, centrální banka bude moci žádat o informace nebo ne? Za prvé, já bych chtěl říci, že smlouva je velmi jasná. V smlouvě stojí, že pouze nová rozhodnutí, která byla přijata jednomyslně v Evropské radě, mohou Evropské centrální bance dát e, tyto kompetence dohledu. Žádný článek dříve toto nestanovoval. Evropská centrální banka musí samozřejmě spolupracovat a podporovat úlohu dohledu v Evropě, ale samotná ECB nemá v tomto směru kompetence, nebyly jí přiděleny. Pan prezident Triše vám již napsal a odpovídal na vaše otázky. Odpovídal jak jsem e, odpověděl i já, že Evropská centrální banka v tomto směru nemá žádné kompetence, musí spolupracovat, aby poskytla podporu, ale není kompetentní. Takže, jak říkám, pan prezident Triše vám to již vysvětlil a odpověděl na vaši otázku. Proč tedy ECB v tomto směru nehraje žádnou roli? pokud jde o možnost vyhodnotit vklady. To není pravda, pokud jde o centrální banku. To, co se děje ohledně BPP, nejedná se o vklady, ale o kapitálové trhy. Tak, jak, eh, jak jak to řekly eh, orgány, které dohlížely na cenné papíry, ale nejednalo se přímo o vklady. Děkuji. Pane Konstancio, já si vážím vaší kariéry a vaší profesionálních schopností a já bych se chtěl zeptat na to, jak, eh, pokud jde o východisko z krize. Vy jste říkal, že ještě problémy pro Evropu neskončily. Pokud tomu není tak, jak Evropská centrální banka eh, přispěje na obnovu Evropy, například obnovit úvěr Obnovení úvěru je důležité pro oživení. Máme záruky, že zde nedojde ke zkratu, pokud jde o likviditu ze strany Evropské centrální banky, která by mohla eh, tento úkol eh, znesnadnit. Za druhé, veřejné finance. Musíme je konsolidovat, to je jasné, ale to nesmí mít negativní efekty, pokud eh, to uděláme neúměrně. Jak může Evropská centrální banka tomuto zamezit? A třetí otázka pokud jde o aspekty spojené s G20 ve smyslu, že finanční subjekty musí přispět eh, k napravení škod. Já si myslím, že bychom měli odlišovat ty subjekty, ty orgány, které obdržely pomoc a ty, které ne. Otázka je, budeme zachraňovat nebo budeme likvidovat a jaké budou záruky pro vkladatele? Děkuji za vaše otázky. Jak jsem říkal předtím, to, že nyní jsme se věnovali malému snížení nástrojů, se kterými jsme počítali pro e, poskytnutí likvidity bankám, to v žádném případě banky nepoškodilo. Za prvé, jestli si pamatujete, že navzdory našim rozhodnutím do současné doby nedošlo ke změnám na finančních trzích a proto se křivka a ukazatele v křivce nezměnily, pokud jde opatření, která jsme přijali. My jsme přijali tato opatření, nebo nyní jsme je zrušili, protože již nejsou nezbytná. Mnohé trhy již fungují a banky mají hotovost, kterou potřebují. nebyly v žádném, v žádném případě zbrzděny touto strategií ohledně aktiv, o které jsme se rozhodli. Takže pokud zde je nějaký problém, který se týká vývoje e, úvěru, to nemá nic společného s poskytnutím likvidity centrální bankou, jak ukázaly různé studie, které se pravidelně vypracovávají. Na druhou stranu, bohužel, není možné oddělit dopady recese a omezení, protože my ve skutečnosti nevíme, jaké je to nejdůležitější vysvětlení. Pokud jde o veřejné finance, mohou způsobit jistý ústup. Ty balíčky, které byly schváleny, nejsou velké, jak jsem řekl musíme zohlednit, že zde existuje střednědobý a dlouhodobý horizont. A to je určující pro trhy. Pokud si trhy myslí, že zde existuje velký problém do budoucnosti s veřejnými financemi, jako například vliv deficitu, tak se ukazatele ve střednědobém a dlouhodobém horizontu mohou zvyšovat a to může také ohrozit oživení. Takže je to mm, dvousečná zbraň. Já si myslím, že nyní ta nejhorší fáze krize už skončila a nyní státy musí konsolidovat veřejné finance. A to může mít kladný vliv na dlouhodobé úrokové sazby, což je také pozitivní pro obnovu. A na závěr, pokud jde o Evropský fond, peníze musí pocházet od bank obecně vzato, protože je to úloha kterou, o které hovořil eh, Evrop, eh, Mezinárodní měnový fond. Ale měli bychom eh, restrukturalizovat, změnit a poté znovu, znovu prodat, ale neměli bychom likvidovat. Pouze v těch nejkrajnějších případech bychom měli o likvidaci uvažovat. Na začátku krize MMF se zabýval více než 400 čtyřmisty bankami ve Spojených státech. Byla to mnohem horší krize než v Evropě. Ale velice, velice jemně a nedocházelo k žádným extrémům. Já se omlouvám, protože eh, hovořil jste velmi zajímavě. Pan Skikluna, vy jste hovořil velmi zajímavě o případech z literatury, o různých kritériích. ale musíme si uvědomit, že Řecko není Kalifornie. To znamená, že pokud zde neexistuje politická sjednocení nebo centrální eh, fiskální systém, to není velká pomoc. A takovým způsobem je deficit velmi důležitý. Jak, jakým způsobem to můžeme zabránit? Protože pro euro je to velmi důležité. Ano, skutečně Řecko není Kalifornie, ale rád bych vám připomněl, že ne jen Kalifornie zažívá fiskální krizi. To samé se stalo v New Yorku před několika lety a Washington odmítl pomoci. New York musel navrhnout svoji vlastní reformu a svoje opatření, aby obnovil svoji důvěryhodnost na trzích a nakonec to dokázal. Takže to se může stát i v zemi, v měnové unii, dokonce i tam, kde je politická unie. A jak jsem říkal, centrální vláda, ústřední vláda nepomohla New Yorku. To znamená, že je nezbytné, aby zde byly mechanismy, které by zaručily dostatečný tlak k tomu, aby se členský stát e, přizpůsobil, aby přijal nutná opatření. Bohužel v případě Řecka byl problém, ne, problém nebyl zjištěn včas. Abychom usnadnili věci pro všechny, včetně Řecka, musí existovat nástroje, které budou nutit členský stát, aby přijal vhodná opatření. Pokud musíme podpořit preventivní úlohu a posílit také nějaký druh sankce, o tom můžeme diskutovat, i když by se nakonec eh, neimplementovaly, ale musí tam existovat ta preventivní část. Musí být posílena tato preventivní stránka v paktu o stabilitě a růstu. Země změnové unie, což už je uh, vlastně forma politické unie. A kromě toho tedy sdílí měnu, což je tradiční úloha státu. Tyto země musí všechny pochopit, že všichni sdílíme, ale i ztrácíme určitou svrchovanost v měnové unii. Stát, který nebude dodržovat určité normy, bude muset přistoupit na větší vměšování. Ano, bude docházet k vměšování do jeho záležitostí, aby došlo k nutným změnám. Všechny instituce, včetně Evropského parlamentu, musí být bdělé, aby se v budoucnu nestávaly takové situace, které zažíváme dnes. Takže musí docházet k velkému dohledu. Děkuji. Ole Schmidt. Ole Schmidt má slovo. Děkuji. Děkuji, pane Konstanciu. Řekl byste, že hlavním problémem Řecka nyní je spekulace? Potvrdil byste to? A my posuzujeme nejenom to, zda jste zručný ekonom, určitě jste, ale také váš obecný úsudek posuzujeme a poté, co vám nasloucháme již několik hodin, eh, tak se chci zeptat, zdali věříte v transparentní trh, kde budeme mít lepší dohled, anebo byste raději určité produkty zakázal. Vy jste se zmínil o několika produktech, o nichž se domníváte, že by měly být zapovězeny, například CDFs, CDS a všechno to. A, a, a chci vás ještě informovat, že Mario Draghi a pan prezident Triše eh, byli trochu opatrnější eh, v tvrzení, že zákaz je nejlepší řešení. Já jsem liberál, nevěřím v zákazy, protože zakážete-li dnes jeden produkt, tak eh, na zítří musíte zakázat další. Děkuji. Eh, za prvé, řecký problém není výsledkem eh, tržních spekulací nebo spekulací na trhu, to je jasné. Dokonce prémie CDS na eh, řecké dluhu při veškerých problémech, kterých, o kterých jsem se zmínil v souvislosti s tímto nástrojem, totiž trh se CDS je velmi malý a nemůže opravdu ovlivnit, výrazně ovlivnit vlastně ty nerovnováhy, které se na trhu projevují. Takže to není výsledek spekulací. Nejsem pro zákaz produktů. To, co jsem mínil ve svém úvodním projevu, je, že ty produkty CDS by měly být eh, podrobeny organizované výměně, nikoli teda zakázány, ale podrobeny organizované výměně nebo směně. Nemám k tomu konečný postoj, ale domníváme, domnívám se, že se musíme vážně zamyslet nad možností zákazu krátkodobých produktů typu CDS Nemluvím o jiných instrumentech, pouze o CDS z, z důvodu jejich zvláštní povahy. Oni vlastně mají být eh, nástrojem eh, pojištění a byly teda používány tak, že docházelo ke zneužívání, zneužívání a využívání pro jiné účely. Mám na mysli korporátní dluh, ani ne tak suverénní dluh. A součást krize a zániku některých institucí souvisí právě s tímto. Takže ten, ta původní koncepce produktu CDS byla vlastně dobrá, prospěšná, ale byla zneužita. A skutečnost, že to již není obchodováno v rámci organizovaného trhu, tomu napomohla. Takže jsem pro více transparentnosti a organizovaný trh. To e, říkám opakovaně ve svých projevech. E, to krátkodobé, ten krátkodobý prodej e, existují ekonomové i dobří ekonomové, například Richard Portes, prezident CPR, se vyjádřil ve prospěch zákazu obchodování s krátkodobými nástroji CPS. Takže ani já nejsem pro úplný zákaz, protože tento úplný zákaz by ten trh zabil, protože subjekty na trhu, určující subjekty na trhu, jestliže prodávají CDS agentovi, který má skutečný produkt pojištění, tak musí napřed mít eh, možnost takovéto nekryté prodeji, prodeje realizovat. Jestliže ale bude všechno toto zakázáno, tak to vlastně ani nejde, protože v určité době eh, a v určité fázi operace je eh, prostě nutné takovéto eh, nekryté transakce nebo prodeje realizovat. To jsou moje zásady, ale vlastně se to kryje do značné míry i s tím, co řekl pan prezident Triše a některé vlády. Děkuji. Pane guvernére, paní předsedkyně, milí kolegové, já jsem si poznamenal, že smlouvy neumožňují emise eurobondů dnes, ale představme si, že změníme smlouvu a bude možné emitovat eurobondy. Jaká je vaše analýza na emisi eurobondů? Zapadají do koordinované strategie výstupu z krize. Jsou to nástroje, jako je představují konkurenční úrokovou míru a také ruší morální riziko. Takže je to možnost zasáhnout v dnešní krizi. Co si tedy myslíte ne o možnosti emitovat, ale o vhodnosti emitovat eurobondy? Děkuji. Ano, já myslím, že už jsem na tuto otázku odpověděl, když jsem tu byl minule. Domnívám se, že eurobondy by neměly vznikat proto, aby nahrazovaly dluh konkrétního členského státu. Neměl by to být nástroj, který by měl vlastně řešit odpovědnost Unie a přebírat vlastně dluh konkrétního členského státu. To by bylo v rozporu s článkem 123. To znamená, že využívání eurobondu a touto formou vlastně tlumit problém státního dluhu touto cestou to není doporučení hodné. Avšak řekl jsem také při minulém setkání, že pokud existují evropské investiční programy, které přinesou užitek členským státům obecně, například pokud je o infrastrukturní výdaje v programu, který vůbec nesouvisí s, se státním rizikem souvisejícím se státním dluhem, tak bychom mohli mít za to, a tady není potřeba řešit rozpory a mohli bychom tento nástroj využít. Evropská investiční banka provádí emise dluhopisů pro financování aktivit, které EIB má v Unii. Podobné programy by mohly být v krizovém období umocněny. A z ekonomického hlediska není nic, co by bylo možné namítat. A já nemám názor, který by byl proti takovému využití, ale nemůžeme to směšovat s krizí státního zadlužení v některých členských státech. Děkuji. A nyní Permanche Beres. Děkuji, paní předsedkyně. Pane guvernére, u článku 123 vyzývám, abyste nezapínal na, na odstavec 2, který, který říká, odstavec 1 se nebude vztahovat na vlastní úvěrové instituce a vy znáte konec tohoto článku. Při výkladu článku 123 to také potřebujeme. Pokud jde o CDS, vy jste naznačil, že jste nebyl proti zákazu CDS prodávaných eh, nakrátko, ale byl jste proti zákazům, tedy občané nejsou hlupáci a nechápou, proč v oblasti potravinářské, v oblasti silniční dopravy existují testy toxicity, nebezpečnosti produktů a když se to ukáže, tak je produkt stažen z trhu, tak v oblasti financí bychom měli taky takto uvažovat. Pokud jde o váš zaplněný vyčerpávající program, poukazujete na 10 plus 4 návrhů a otázek. Jednu, jedna z velkých potíží je, že to vše vlastně probíhá v uzavřeném prostředí a ty, těch 14 bodů, které uvádíte, Otázka je, jakým způsobem vlastně přesměrujeme regulaci finančních trhů, aby byla užitečná pro reálnou ekonomiku. A mimo jiné při dialogu s dlouhodobými investory a sociálními partnery. A to tam vůbec není přítomno. Já nekritizuju, že bazilejský výbor to nedělá, ale my máme legislativu, kterou tvořili ústřední, centrální bankéři v bazilejském výboru a potom se to stává zlatým slovem a nenastala demokratická diskuze. Promlouvá to k vám jako k centrálnímu bankéři. Váš bu- možný budoucí předseda říká, silný dolar je v zájmu americké ekonomiky. Jaké závěry z toho plynou pro měnovou politiku v Evropě a směné kurzy v Evropě? Thank you very much. <laughs> Děkuji mnohokrát. Já jenom vysvětlím, já jsem vyhradila těchto 6 nebo 7 minut pro závěr. Když dovolíte, odpovím anglicky. Jak už jsem řekl, je to přesnější a rychlejší. Moje francouzština je trošku je potřeba trošku oprášit. Pokud jde o finanční produkty a minulé povolování finančních produktů, o tom jste se zmínila, na to jste narážela. Nemyslím si, že je to skutečně eh, záhodno. Podívejte se na CDS. Když vznikly tyto svopy, tak to byl dobrý nápad. A nikdo nemohl předjímat na počátku, k jakému využití se posléze propůjčí. Je to velmi obtížné. Tady nejde o chemickou reakci, kdy nevíme dopředu výsledek. Pokud jde o minulá povolování finančních produktů, já myslím, že to skutečně není možné doporučit. Co je možné, a to navrhuji, včetně Myrona Skolse, a nenajdete nikoho, kdo by byl více protržní, než je Myron Scholz, eh, nositel Nobelovy ceny. A ten říká, že je třeba zabít současný trh CDS a změnit ho. Tedy když úřady zjistí, že určitý produkt je eh, nesprávně využíván nebo se vymyká, a tento, toto obchodování probíhalo tedy pouze eh, přímo mezi jednotlivými subjekty a představoval 62 bilionů. A i účetnictví uvnitř institucí, které představují nejvýznamnější subjekty, vlastně bylo takové, že nebylo možné vlastně všechny transakce zpracovávat. A ten zásah měl přijít mnohem dříve, když se ukázalo, že existují problémy. Warren Buffett nazval nástroje CDS eh, finančními nástroji hromadného ničení. Tedy v hodnocení ex je nutné, ale předběžné povolování, to je velmi obtížné, protože je těžko zjistit, co se stane předmětem zneužití, ale přísné sledování situace je třeba zachovat. Pokud jde o to, co se připravuje na různých místech, a to je také v mém výčtu, vy kritizujete nedostatek dialogu a podobně. Za prvé, dnes je víceméně všechno transparentní, můžete dostat všechny dokumenty, můžete mít přístup ke všem probíhajícím jednáním. A bazilejský výbor nevytváří právo. Ať bazilejský výbor dojde k jakémukoliv závěru a ať navrhne cokoliv, tak to musí být eh, schváleno a přijato jednotlivými zeměmi a Evropskou unii a demokratickými institucemi EU. Takže bazilejský výbor pracuje na technické úrovni, ale předkládá návrhy. A potom se připravuje legislativa. A může se lišit. A je na Evropském parlamentu, aby využil své pravomoci v tomto procesu transformace těchto doporučení v zákon, pokud jde o politiku směrných kurzů. Pro velké ekonomické oblasti a velké země, jako je eurozóna, režim politiky směrného kurzu je režim plovoucí. Máme plovoucí měnu. neexistuje fixní směný kurz, neexistují rozpětí. Žijeme v situaci plovoucích směných kurzů. A to je přiměřené pro velké ekonomiky, pro velké ekonomické oblasti, jako je eurozóna. A existuje velmi málo nástrojů jako takových. To, čemu vy říkáte,